Bon après-midi, collègues. Bon après Dobré odpoledne, vážené dámy a pod, eh, kolegyně a kolegové, vážený pane Pibalksi. Vítejte do Evropského parlamentu. Také chci popřát všem šťastný nový rok. Všichni víme, jaký je cíl této schůze, je to slyšení pana Pibalkse. Chceme zhodnotit eh, jeho eh, schopnosti stát se členem komise zodpovědným za spolupráci a rozvoj. To je tedy portfej, který mu byl přidělen předsedou komise Barozem. Chci připomenout, že vzhledem k příloze 17 jednacího řádu Evropského parlamentu parlament hodnotí kandidáty na komisaře na základě jejich všeobecných eh, kompetencí, eh, jejich úsilí o evropskou věc a eh, osobní nezávislosti. Také hodnotí jejich znalost portfeje a schopnost komunikace. Také chci připomenout, že ještě před slyšením pan komisař odpověděl písemně na přípravný dotazník Písemné odpovědi už byly distribuovány poslancům a máte je ve vašich materiálech. Než zahájíme práci, chci ještě stručně připomenout, jak proběhne toto slyšení. Začneme krátkým prohlášením politických skupin o jejich prioritách v oblasti spolupráce a rozvoje. Pak pan komisař bude vyzván, aby promluvil eh, Přednesla svou prezentaci, což by nemělo trvat než 10 minut. Bude následovat zhruba 2 třetí hodiny dotazů a odpovědí. Bude se konat několik kol. Začneme tedy politickými skupinami. Je to takový zvaný pingpongový systém. Eh, jednotlivé Ehm, jednotlivé prostory budou trvat 3,5 minut maximálně, to 45 vteřin na dotaz, 1 minuta 45 sekund na odpověď pana komisaře, 30 eh, vteřin na dodatečnou otázku a dalších 30 vteřin na dodatečnou odpověď pokud to bude tedy zapotřebí. Chci eh, připomenout, že déle než 45 sekund nelze se tázat a čím stručnější bude váš dotaz, tím více času bude mít kandidát na komisaře vám na odpověď. A chci ještě eh, připomenout, že dotazy musí eh, se vztahovat k tématu kandidáta na komisaře a nemohou se zabývat jinými tématy co by předsedkyně Eh, vás chci upozornit, že nepřipustím dotazy, které nebudou respektovat tato kritéria. Ještě tu eh, máme eh, možnost otázat se prostřednictvím zvednutí ruky, takzvaný systém Catch the Eye, to bude následovat posléze. Poslanci, kteří budou chtít promluvit v této rozpravě, budou mít 15 a 20 sekund na to, aby položili své dotazy a já bych chtěla vybídnout pana komisaře, aby byl stejně stručný. Chci vás uh, upozornit, že slovo bude dáno eh, prioritně eh, plným členům a náhradníkům rozvojového výboru. Také jsme ještě eh, si připravili časový prostoj proto, aby pan komisař mohl upřesnit určité odpovědi nebo se hlouběji zabývat určitými otázkami, na které podle poslanců neodpověděl uspokojivým způsobem. A to mě bude tedy e, oznámeno e, zástupci politických skupin. Chci vás ještě informovat, že jsme pozvali výbor pro zahraniční věci, pro zahraniční obchod, delegaci e, pro parlamentní paritní schromáždění ACP, AKP EU a delegaci pro vztahy s panafrickým parlamentem a e, posléze vyzvu e, pana Pibalkse, aby přednesl konečné e, prohlášení, pokud si tak bude přát. Chtěla bych upozornit řečníky, aby pokud možno využívali svůj rodný jazyk a aby si uvědomovali, že jejich příspěvky jsou tlumočeny a proto tedy nemluvili příliš rychle. Chci připomenout, že toto slyšení je vysíláno na web streamingu na stránkách Evropského parlamentu a e, že e, je nahráváno a bude k dispozici na e, této webové stránce. A zápis in extenso bude k dispozici co možná nejdříve. No a po těchto slovech už můžeme zahájit slyšení a zahájíme tedy prohlášení politických skupin. Slovo předám na minutu a půl panu Gajmičelovi. Um. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, poněvadž nemám mnoho času, půjdu přímo k věci. Dobře, odpoledne, pane Píbalksi. Já musím říct, že jsem eh, byl eh, velice překvapen tím, že jste de facto nijak neodpověděl na neodpověděl k DC a to znamená že tam nebylo nic o vzdělávání a některých dalších oblastech. A za druhé se domnívám, že je e, velice důležité, aby Evropská unie e, se obracela na e, občané, občany a musím říct, že lidé se zajímají spíše jaksi o rokové koncerty, možná o Glenn Eagle, ale Eh, je třeba, abychom se více, více eh, věnovali občanům a bylo by eh, dobré, abyste se toho ujal vedení, poněvadž Evropská unie je největším dárcem rozvoje pomoci. No a další věc. Nejdůležitější je důstojnost lidské bytosti, čili na to bychom se měli soustředit. A ještě poslední věc, eh, pokud se týče vlastnictví půdy a eh, podnikatelského ducha, to všecko je eh, lepší k tomu, abychom pomáhali v rozvoje pomoci, než dávali dary. Pan Tejsberman. Welcome, Mr. Um, Děkuji, vítám vás zde, pane Pilbaxi. Pro naši politickou skupinu sociálně demokratickou je eh, rozvojová politika nesmírně důležitá. Co by Evropská unie, máme svou zodpovědnost a musíme eh, být, eh, musíme vést ten peleton v pomoci boje proti chudobě. To všem neznamená jen bojovat proti smrti dětí ale znamená to také poskytnout základ pro eh, budování ekonomiky. My od vás jako politická skupina očekáváme, že se budete zaměřovat na to, jakým způsobem zvyšovat HDP eh, eh, a jak budeme používat naše finanční zdroje. Můžeme používat třeba například mikrofinancování. A Chceme, aby eh, v rozvojové pomoci eh, byla koherence, nejen abychom mluvili nějakým eurožargonem. Ohledně Kolumbie nemůžeme dosáhnout eh, dohody, dokud se tam bude zasahovat proti odborovým vůdcům. A je třeba využívat pozitivních signálů je pravda, že máte dobré zkušenosti, ale vaše odpovědi nám neřekly nic o e, sociálních právech, právech menšin, o lidských právech a proto bych rád věděl, proč jste se o tom nezmínil. Řečník je předušen. Görens, vous avez la parole. Pan Görens. Lorsque monsieur Piebalg sera investi... Děkuji, pan, paní předsedkyně. Když um, se stane komisařem, bude mít velice důležitou a ušlechtilou úlohu, protože eh, jeho úkolem bude bojovat za lidská práva. Bude se zabývat velice důležitou politikou a doufám, že nebude muset ustupovat jiným komisařům. Doufám, že budete komisařem, který bude udávat eh, tón politiky boje proti chudobě. budete mít i těžkou úlohu proto, že budete muset eh, provádět eh, svůj úkol v prostředí mnoha krizí. Bank, eh, finanční krize, hospodářské krize, klimatické krize, dalších krizí ve světě, které jsou navzájem mezi sebou propojené. Budete tedy muset prokazovat i velkou část autority, budete potřebovat partnery a mm, také veřejné partnery, vaše úloha bude vyžadovat i zvládání a řízení rizik. A proto bych od vás rád slyšel, jakým způsobem budete postupovat. Vy byste měl vytvořit solidní partnerství eh, s výborem pro rozvoj v Evropském parlamentu, protože my vás můžeme podpořit. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážený pane kandidáte, Eh, přicházíte do funkce eh, za mnohých krizí, finanční, energetická, také potravinová. Eh, to všechno má vliv zejména na rozvoje země. Takže je čas na skutečnou změnu politiky, tak aby bylo možné udržet vývoj na jihu. Obchod by měl sloužit rozvoji, bylo by třeba bojovat proti daňovým rájům a Eh, nelegálním tokům peněz a také zemědělství mělo mít prioritu. A vaším úkolem nebude pouze sledovat oficiální eh, rozvoj, ale je třeba, aby článek 208 Lisabonské smlouvy se naplnil. A to bude váš úkol. Evropská politika by neměla ohrožovat celkový cíl rozvoje, to znamená eliminace chudoby vidíte jakožto komisař, eh, který bude zpracovat, eh, spolupracovat s kolegy eh, v zemědělství, energetice a podobně. Vy budete mít na starosti humanitární pomoc a zajímal by mě, jak chcete k těmto svým kolegům, zejména paní baronce Aštnové a panu de Chichtovi, jak budete schopen prosazovat tuto prioritu? Budete schopen také odolávat jejich tlaku? Slovo má pan Tanok. Eh, Paní předsedkyně, eh, pane kandidáte, eh, Skupina ECR jako nová skupina máme prioritu z eradikace chudoby při co nejlepším vynakládání peněz daňových poplatníků. Vzhledem k tomu naše skupina se bude chtít více zaměřovat na eh, ty změny, na ty země, kde je možno dosáhnout nejlepší změn. Budeme chtít, aby se přímo v těchto zemích to nejlépe řídilo, abychom bojovali proti skorumpovaným vládám. Eh, chceme spolehat více na obchod a na svobodný obchod, který pomůže eliminovat chudobu. A eh, chceme také řešit a bránit vzniku nových konfliktů a je třeba eh, skutečně eh, nejdříve eh, tyto konflikty zastavit, než tam dávat pomoc. Je třeba, aby byla pomoc co nejúčinnější. A my v naší skupině chceme, aby bylo jasné, že vzhledem k tomu, že daňoví poplatníci eh, to skutečně cítí, tyto výdaje, tak chceme, aby se všechno zlepšilo, aby byly výsledky auditované, transparentní, eh, aby bylo všechno prováděno zodpovědným způsobem. Toto by měla být to, co dáme daňovým poplatníkům za to, co oni nám dávají na penězích. Toto musí být náš cíl. Excuse me. <clears throat> La parole Slovo má paní Gabi Zimmer. Gue. Ja, Děkuji vám. Pane si mi od vás očekávám jako Evropská levice, že jako komisař podniknete konkrétní opatření a předložíte balíčky opatření, aby se dosáhlo rozvojových cílů milénia e, do roku 2015. Vy jste v tomto ohledu podal pouze vágní odpovědi a poukázal jste na to, že jako e, komisař se postaráte o to, aby těch cílů bylo dosaženo. Vy máte e, hlavní roli takovou vůči roli ve světě a právě pokodaní. a v souvislosti se světovou globální krizí jsme eh, zodpovědní za boj proti globální chudobě a boj proti krizi. My jako skupina si myslíme, že rozvojová politika má mít velký význam v rámci politik Evropské unie a očekáváme od vás, že ji budete prosazovat. Ostatně od vás také očekáváme, že se pokusíte postarat se o to, aby v odpovídajících, aby ve členských státech byly určité cíle podřízeny rozvojové pomoci. My od vás jako od komisaře očekáváme, že během vyjednávání ke smlouvě z Kotonu a také v souvislosti s EEB zdůrazníte otázku veřejných investic, veřejných struktur a veřejných financí. Leta Madame Sinclair du... Slovo má paní Sinclair z EFD. Hello. Um, I've looking through your, um... Já jsem se zaměřila na váš životopis a všimla jsem se, že Eh, máte za sebou kariéru, která de facto byla eh, spojená s komunistickou stranou Sovětského svazu a nyní jste tedy v evropských institucích, takže jistě budete spolupracovat dobře s demokratickými institucemi. Eh, vy podporujete nukleární energetiku a potvrdil byste také to, že členské země by měly právo eh, si zvolit také nebo být také pro eh, atomovou energii, eh, aby jí zajistila nezávislost. A trošku mám obavy o jednoho o rady, které dostáváte od pana Linkura, který je vaším poradcem. On také Eh, nebo s jeho osobou jsou spojeny určité problémy. Možná, že byste nám k tomu chtěl něco říci. Nous allons maintenant entendre le commissaire désigné. A nyní si vyslechneme kandidáta na komisaře, který může přijít ke svému, přistoupit ke svému prvnímu prohlášení. Paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, pro mě je velkou ctí, že zde před vás mohu přistoupit dnes a hovořit o cílech a úmyslech, které mám jako kandidát na komisaře pro rozvoj. Jsem hrdý a naplním nadšením to, že bych měl plnit tento úkol, který mi svěřil předseda Evropské komise. Uvědomuji si, že výzvy, které musíme čelit, jsou stále četnější a stále závažnější. Poslední světové krize ukázaly opět, eh, že žijeme eh, v globalizovaném a provázaném světě. Ti, kdo se domnívají, že bychom mohli či snad měli se si vytvořit odstup eh, od dopadu chudoby, eh, který, eh, které postihují určité části světa, se pletou pomáhat rozvojovým zemím bojovat proti chudobě a v tom, aby mohli využít příležitostí poskytovaných globalizací, je součástí naší zodpovědnosti. Ale je to také v, našich, v našem zájmu. A měli bychom se na to zaměřovat i e, v rozvoji politice. V následujících pěti letech e, bude zásadní prioritou e, pro Evropskou unii rozvojová politika vytvoření postu vysokého představitele a vnější služby Evropské unie jsou velkou příležitostí, která navýší význam delegací EU po světě a bude umožňovat snížení rozdrobenosti v naší pomoci ale současně musíme mít jasno v našich cílech pro rozvojovou politiku. To je eh, vykořenění chudoby eh, ve znevýhodněných eh, zemích a regionech světa. Musíme využít příležitosti, kterou nám poskytují synergie a společné dobré výsledky, které mohou vzejít z nového uspořádání Nicméně, rozvojová politika právě proto musí být chápána jako něco víc než je nástroj k dosažení širších politických cílů Evropské unie. To není důležité jen pro Evropskou unii, ale také pro naše partnery v rozvojových zemích. Je tedy zásadní, abychom si zachovali důvěryhodnost pro naše partnery. To velice jasně řekl předseda Barroso ve svém nominačním listu, který mi zaslal, kde eh, píše, že usiluje o to, aby byla udržena úloha Evropské unie eh, jako vedoucího, vedoucího eh, celku eh, pro prospěch rozvojového světa. Následujících pět let bude zásadních, protože musíme čelit různým problémům, které by nám mohly bránit v tom, abychom navyšovali rozvojovou pomoc. Čelíme krizím na mnoha frontách. Je třeba, abychom pomáhali lépe, více a rychleji. Teď bych se rád zmínil o některých eh, prioritách. Za prvé, to je úspěch rozvojových cílů tisíciletí. Zbývá jen pět let na to, abychom dosáhli zásadních cílů před eh, revizí rozvojových cílů desetiletí v roce 2015. A musíme uspět. Vím, že to bude obtížné, ale jsou zde e, závažně míněné přísliby, nejsou to jen zbožná přání. Současný obrázek nám neumožňuje, abychom e, spali na vavřínech, naopak. Došlo sice k pokroku v Ázii, v Latinské Americe, Karibiku a některých varických zemích, ale subsaharská Afrika ještě hodně e, zaostává akumulovaný efekt různých nedávných krizí, krizí potravinové, energetické, hospodářské a finanční ohrožují i to, čeho už jsme dosáhli. Mým druhým cílem klíčovým bylo zajistit, že provedeme to, co jsme slíbili. Některé členské státy eh, snižují rozpočet na oficiální roz, eh, rozvojovou pomoc kvůli finanční krizi. Já vím, že národní rozpočty eh, jsou velice napjaté, ale pokud nedodržíme naše sliby ohledně rozvojové pomoci, jak můžeme očekávat, že rozvojí, rozvíjející se země budou brát partnerství s námi vážně? Pokud se stanu komisařem pro rozvoj, učiním vše, co bude v mých silách, abych nalehal na členské státy, aby učinili zadost svým slibům. Je to v našem prioritním zájmu. A nebudu váhat a velice jasně označím ty členské státy, které nebudou plnit své závazky. Mou třetí klíčovou prioritou je efektivita naší pomoci. Budu usilovat o to, aby programy eh, pro spolupráci nám umožňovaly reagovat na reálnou situaci, které čelí naši partneři přímo na místě. Stejně důležité je to, že Evropský konsenzus pro rozvoj zahájil eh, postup eh, od přechodu od 28 dárců, eh, kteří často překrývají svou pomoc, ke skutečně evropskému přístupu. A také tento postup umožňuje, abychom přešli od vztahu mezi dárcem a příjemcem ke skutečnému partnerství. Nadále Eh, budeme také spolupracovat s mezinárodními organizacemi za předpokladu, že to bude mít přenou hodnotu a dobrou viditelnost pro evropského daňového poplatníka. Ale mnohem více ještě musí být učiněno, pokud chceme dosáhnout našich cílů. Nedávné studie ukázaly, že můžeme získat až 9 miliard eur eh, celkové mezinárodní pomoci tím, že budeme jen se chovat eh, výkonněji, že budeme účelnější. A já chci dodat novou uh, politickou mízu uh, do uh, tohoto portfeje. A je to také otázka naší důvěryhodnosti a zodpovědnosti vůči občanům a také partnerům v rozvojovém světě. Za čtvrté, efektivita pomoci je i um, důležitou otázkou pro naše partnery. Nejde uh, Nejde nám o to, abychom poskytovali pomoc a přitom viděli, že ta země vyprodává své přírodní zdroje ehm, po, po dobu životu následujících generací. Ehm, my chceme, aby země využily své přírodní bohatství ehm, rozumně, aby tak umožňovaly rozvoj svému průmyslu, rozvoji země a zaměstnanost. Otázka pracovních míst a růstu je důležitá stejně pro rozvojové země jako pro Evropskou unii. A proto já se budu zaměřovat, pokud tedy budu potvrzen, i na toto. Má další priorita, eh, to je pátá priorita, se týká koherentní politiky pro rozvoj je třeba, aby další politiky eh, Evropské unie měly eh, aspekt eh, rozvoje, ať už jsou obchodní, zemědělské, politika rybolovu a mnohé další. Za šesté. Chci, aby evropští občané byli hrdí na to, co vykonáváme v rozvojové pomoci. Poskytujeme zhruba 60 globální oficiální rozvojové pomoci, přesto, že vytváříme jen 22 HDP celého světa. Také bychom měli být hrdí na způsob, kterým poskytujeme pomoc. Naše rozvojová politika se zakládá na evropských hodnotách. To je solidarita, demokracie, respektování základních lidských práv, práva na vzdělání, práva na zdraví. Nezaměřujeme se na rozvojovou pomoc mm, proto, abychom hájili naši Eh, naše obrané či obchodní zájmy, nebo abychom využívali přírodní zdroje nějaké země. Ne, eh, my poskytujeme pomoc, abychom snižovali chudoby a pomáhali těm, kdo jsou ve světě nejchudší. To je naše jedinečná síla. A proto já se chci nadále zaměřovat na tu skutečnost, že respektování základních lidských práv a zejména tedy práva žen je integrální součástí evropské rozvojové pomoci. Musíme zajistit, že pomoc, kterou poskytujeme, je skutečně účinná a vede k vykořenění chudoby, nejen k pouhému zvládání chudoby. Žádná země nemůže očekávat, že se dostane z chudoby, pokud sama sebe zbavuje efektivního přispění poloviny své populace. Dámy a pánové, nemám teď příležitost hovořit o všech tématech, které bych rád zmínil a prodiskutoval. Tento seznam skutečně není vyčerpávající a jsem přesvědčen, že takovým tématům, prioritám, jako je klimatická změna, potřebuje zajistit, že naše úsilí v pomoci rozvojovým eh, státům eh, bude se zabývat i dalšími aspekty, jako je občanská společnost a tak dále ale chtěl bych zdůraznit, že ze všech sil budu usilovat o to, aby evropské hodnoty eh, byly posilovány právě při rozvojové pomoci, aby takto byla snižována celosvětová chudoba. Také bych se rád zmínil o tom, že je třeba mm, budovat skutečné patrosti mezi komisí a parlamentem u rozvoje politiky. Spolupráce a diskutování o politice, ať při jejím vytvářením či při praktické implementaci, je zásadní. Proto spolehávám naši podporu a doufám, Eh, že budu moci využívat jedinečný eh, zkušenosti členů vašeho výboru. Já nemám, co bych eh, skrýval. Byl jsem ve vládě našeho státu a snažili jsme se tehdy o, o nezávislost našeho státu ještě, než k tomu došlo. Skutečně před vámi nemám co skrývat a myslím, že o mne a o mé osobě se můžete dozvědět, cokoliv si přejete. Nemám žádné koslivce ve skříni a děkuji vám za pozornost. Now have our first a nyní eh, the eye, to znamená, kdo se chce přihlásit, může a bude se to týkat pouze k otázce financování rozvoje ODA ODA Plus a e, klimatické změny v rozvojových zemích, opět jejich financování. Pan Desir Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le, le commissaire désigné pour... Euh, Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, Děkuji vám za vaše odpovědi a za otevřené odpovědi, které jste nám vlastně poskytnul. Tyto odpovědi jsou velmi důležité, aby vaše no- nominace nemohla být stavěna v otázku. Nyní ty otázky týkající se financování rozvojových zemí, klimatickým změnám a ostatním. Tyto prostředky nesmějí být odebírány z ostatních oblastí, ale musí mít svou vlastní oblast. A tady v tomto výboru máme četné finan- mechanismy financování. Řečník byl přerušen. On financing for climate Pokud se týče financování v souvislosti s klimatickými změny, změnami, eh, zajímalo by mě, zda eh, budete Eh, spolupracovat na tom, aby eh, peníze, které Evropská unie dá na klimatické změny, že to budou nové peníze, které přistoupí k těm, které už se dávají na jinou rozvojovou pomoc. Monsieur le eh, vous Pane komisaři, máte, pane kandidáte, máte slovo. Já děkuji vám za tyto otázky. Já eh, si uvědomuji, že my jsme slíbili 0,7 do roku 2015. Eh, to je slib, který musíme dodržet. Veškeré naše debaty, eh, které začaly po tomto příslibu, tak tam je řeč o dodatečném financování rozvoje pomoci v souvislosti s klimatickými změnami v rozvojových zemích sice mezi klimatickými změnami a chudobou je určitá souvislost, ale není to souvislost přímá. Takže ano, eh, peníze, které půjdou na boj proti klimatickým změnám, to jsou peníze navíc, protože my jsme slíbili těch 0,7 a teď hovoříme o dalších penízích. Nechceme porušovat své sliby, eh, které jsme oficiálně dali do roku 2015. Děkuji. Paní, paní Hall? Máte slovo. Děkuji vám. Eh, jsem ráda, že váš slyším potvrzovat to, že na klimatické změny půjdou nové peníze. Ale myslíte si, že komise to propočítala přesně? Eh, myslíte, že členské země budou potřebovat více eh, peněz? A Eh, my tady v Evropě eh, potřebujeme vynakládat prostředky na eh, lepší využívání energie, takže musíme to všechno dohromady posoudit. Pan Gens, děkuji. Já se ještě vrátím k tomu financování boje proti klimatickým změnám. Já si myslím, že Kodaň to byla důležitá příležitost a my máme eh, řadu různých eh, pozic, něco jsme slyšeli od, tady od kolegy Deziera a pak eh, mnozí, tedy tady zejména členské země, členské země mají úplně opačné pozice a to je kakafonie a ta by měla skutečně skončit. Paní Keller? Ano, tady se hovoří o té myšlence jaksi dodatečných peněz ale eh, také někteří říkají, že to prostě půjde z peněz ODA, takže jakým způsobem to vlastně dopravdy bude. Eh, pane ten komisaře, máte slovo. Myslím, že přísliby ohledně klimatických změn bychom měli dodržet. Je zapotřebí více peněz, teď jsme předpokládali jen do roku 2010, 11 a 12. Eh, tyto přísliby, je to velice ambiciozní příslib, a bude uh, už výzvou tyto přísliby splnit. Myslím, že se jedná o velkou částku peněz, která bude zapotřebí do budoucnosti. Důležité je, abychom si také uvědomili, na jaké konkrétní projekty to má jít. Takže musíme správně využít ty prostředky. K panu Gerencovi. Já myslím, že jsme předložili dobrý návrh na koreňském summitu, tvrdě jsme pracovali a náš postoj byl koherentní. Vím, že někteří byli skutečně zklamaní z Kodaně. Myslím ale, že my jsme ukázali naši sílu před Kodaní i v průběhu Kodaně a teď je třeba realizovat to, co bylo připraveno. Je třeba pokračovat ve všech těch stanovených ambicích které se týkají dohody o klimatických změnách. It is a very eh, Dá se říci, že je velice jasné, že šéfové státu a vlád v prosinci potvrdili, že slib eh, těch peněz, ty závazky, eh, ty tedy dodrží, poněvadž je krize ne, ne, ne, neřeklo se nikdy, že peníze na klimatické změny půjdou z, už z nějakých přidělených peněz. To ne. Já si myslím, že bychom skutečně eh, měli eh, trvat na tom, aby členské země, a oni to vlastně eh, se toho drží, že tedy přislíbili určité prostředky a těm se přislíbům stojí. Nyní musíme postoupit dále. A opět otázky 3 eh, minuty 30 a první pan Kačmarek na 45 vteřin. Pane komisařu, mám pytání dotyčące eh, DCI. Pane komisaři, mám otázku, která se týká DCI. Současná institucionální reforma eh, z, na základě samarské smlouvy Eh, vytváří velice jasný a přehledný systém o vynakládání prostředků na rozvoj. Není tady ovšem riziko, eh, že v tom, spojené s tím, že by to mělo být eh, v gesci zahraničního úseku komise. Nemělo by to být nějakým způsobem propojeno, abychom přistupovali ke všem zeměm, zemím rovně. A jestliže takovéto riziko nevidíte, jak se zajistí koordinace, tak aby všichni příjemci byli si rovni? Well, I think that the establishment of... Myslím, že vytvoření vnější služby a vysokého představitele umožňuje Evropské unii, aby hovořila silně a jedním hlasem. Myslím, že také se toto bude uplatňovat pro rozvojovou politiku já jako komisař pro rozvoj budu zodpovědný za veškerou, veškeré plánování rozvoje politiky, nehledě na to, v jakém konkrétním úřadě se toto bude eh, realizovat. Já jsem zodpovědný za tuto koordinaci politiky, proto budu sledovat i hodnocením všechna tato témata. A to znamená, že kdykoliv bude nějaký eh, nějaká politika, bude, bude tam návrh, který se týká rozvoje eh, ode mne ještě eh, ještě i to, co se týká eh, rozpočtového plánování, to také eh, bude v mé gesi a já budu hájit rozvojovou politiku a její cíle. To znamená, že je ještě tedy třeba aplikovat a zlepšit tu architekturu, kterou jsme vytvořili. Především ale chci říct, že tedy strukturu máme a vím, že Evropský parlament vždy bude nad tím bdít. Víme, že Evropská unie eh, opravdu má zájem usilovat o rozvojovou politiku. Pan Berman. Pane Pibalksi, eh, chudoba eh, většinou vyplývá z porušování lidských práv ze strany různých klanů a tak dále. A mm, některé země toho mohou využívat. Jak vy se díváte na podmínění pomoci? Například v Eritreji by bylo možné eh, vyvíjet tlak a de facto, dokud se tam nezlepší situace v oblasti lidských práv, mohla by být pomoc pozastavena. Jak se na to díváte? Odpověď pana kandidáta. Myslím, že my jsme v této oblasti v Evropské unii leco zlepšili. Nyní máme eh, v dohodě z Kotorny dva články, které se přímo tím zabývají. Je to článek 8, politické konsultace a 96, to jsou konzultace v případě, kdy dochází k porušování lidských práv. Takže v tomto případě můžeme pozastavit pomoc. A eh, pokud se týče té podmíněnosti. Eh, já myslím, že tady už eh, by bylo kontraproduktivní něco k tomu přidávat, protože tato architektura už existuje. Čili my už to máme tedy v podobě těch politických eh, konzultací. Čili je velice snadné říct, co očekáváme od té které země a jestliže tato země to přijímá, přijímá pomoc, tak v tom případě přijímá také podmínku, že se bude tato pomoc implementovat tak, aby nedocházelo eh, k porušování lidských práv a demokratických principů. To by nastoupil článek 96. Čili já si myslím, že dávat tady eh, přímou podmíněnost, to by nebylo moudré. Eh, protože eh, de facto my eh, tady máme co dočinění s nezávislými zeměmi a to znamená, že kdybychom tam přišli a okamžitě začali diktovat podmínky, tak to by prostě nebylo, nebyly vztahy rovného s rovným prostě toto je efektivnější a toto je nejlepší, co znám. Dále podporujeme nevládní organizace. Já si myslím, že to je velice důležité eh, také nevládní aktéry podporovat. Eh, čili to by měla být součást eh, rozvoje politiky. Byly by to nevládní organizace, které eh, podporují mimo jiné tedy rozvoj občanské společnosti eh, v daných zemích. Pokud se týče Eritrea, tak to je eh, současný problém a my naší pozici jsme definovali velice jasně a tady bychom možná mohli jít i pro přímou podmíněnost. Dohledečná otázka. Můžete mi uvést jediný příklad rozvojové země, kde by podle vaší analýzy eh, Evropská unie měla přitvrdit retoriku? No, eh, já se teprve pouštím do své práce a já musím říct, že v této chvíli jsou pro mě všechny země na stejné úrovni, to znamená, že vůči nim eh, vystupují úplně jasně. Ale je jasné, že Eh, jsou tady například země jako Guinea Conakry nebo eh, Nigérie, tak tam skutečně můžeme jasně říci, že tam je demokracie ohrožena. My jsme v šesti případech, v šesti zemí už používali, použili článek 96 a eh, například také v otázce Demokratické republiky Kongo tady taky podnikneme kroky. Děkuji, pan Garen, máte slovo. Merci, madame la présidente. La pauvreté est la cause... Děkuji vám. Chudoba je velmi často důvodem ke konfliktům. Důvodem, ale současně i následkem mnohých konfliktů. Vycházíme z toho, že vy se stanete komisařem a byste hned začít jednat v oblasti boji proti konfliktům tím, že budete bojovat proti, doho- proti chudobě. Rád bych věděl, jak konkrétně se této úlohy zhostíte. A nyní moje konkrétní otázka. Neznamená to, že byste vlastně měli mít důležitější postavení než ostatní komisaři, například než komisař pro humanitární pomoc nebo pro obchod? Je le, le correct response eh, Můžu vám odpovědět, ale myslím, že správné by bylo k tomuto problému přistupovat na základě partnerství, tedy být partnery pro komisaře pro humanitární pomoc, pro rybolov a tak dále. Samozřejmě, že je správné eh, předpokládat, že je potřeba peníze vydávat, ale současně i přijímat. Cílem naší politiky je bojovat proti chudobě. Naprosto chudobu vymítit. Tohoto cíle můžeme dosáhnout, pokud budeme postupovat konsekventně, a to ve všech oblastech. V roce 2005 jsme se shodli na čítání lidu v oblasti rozvojové politiky. Zde musíme postupovat konsekventně. Tento konsekventní postup ale nastal až v roce 2005. Od té doby se toho událo mnoho, ale ve spoustě oblastí ještě musíme mnohé zlepšit. Už jsem hovořil o tom, že budu zastupovat komisi na zasedání Rady pro vnější záležitosti. A tam můžeme říct, ne, tady nesouhlasíme, to neodpovídá našim rozvojovým cílům. Tady mohu mnohé vykonat i v dialogu v, s členskými státy. To znamená, že nejenom se svými kolegy, kteří jsou zodpovědní, ale mohu mnohé vykonat i v Radě pro zahraniční věci. Konflikt, konfliktuel eh, dans le sud du Soudan. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Union européenne v Jižním Sudánu máme v současné době konflikt. Co my jako Evropská unie můžeme udělat pro to, abychom tam nevystupovali tak jako v Ruandě nebo v Darfuru? Bylo tam ohroženo a zemřelo 1,5 milionů lidí. V této oblasti jsme poskytli celou řadu rozvojové pomoci a udělali to i jednotlivé členské státy. Myslím si, že to nejlepší pro Sudan by bylo spolupracovat s Organizací spojených národů. Jedná se o globální konflikt a myslím, že všichni musíme jít stejným směrem. Číňané, Američané, Evropská unie, Spojené národy. Všichni musíme spolupracovat. Jen tak tam můžeme mít úspěch. Pani Levin. Herr Pibalks, uh, ni talade till min stor... Pane Pibalksi, vy jste hovořil o, o koherentnosti konzistentnosti eh, v oblastech politiky. Hovořil jste také o eh, rybolovu, o dohodách s různými zeměmi, eh, v oblasti rybolovu to nás eh, stojí spoustu peněz. Eh, ti partneři jsou velice často rozvojové země a často dochází také k nadměrnému rybolovu. A eh, potom rozvojové země takto postižené přestávají souběstačné zásobování rybami. Čili jak se na to díváte? Budete monitorovat nebo účastnit se práce na tom, aby tyto země eh, tedy také byly součástí naší rozvoje politiky a řečnice je eh, odpojena. Pan Pěbalks? Já myslím, že my jsme v oblasti rybolovu se také zlepšili. Máme dohody o rybolovu a dnes máme dohody o partnerství v rybolovu. To není jenom změna názvu, ale e, znamená to také rozvoj národního rybolovu, poněvadž rybolov v těchto zemích e, de facto je důležitý e, jednak pro zásobování potravinami a jednak pro obchod. Čili já si myslím, že z dlouhodobého hlediska kooperační dohody o rybolovu s těmito zeměmi se budou soustředovat na to, aby tyto země rozvíjely své kapacity v rybolovu poněvadž eh, tyto dohody o partnerství se vlastně týkají pouze eh, kvót a potom eh, dodatečných množství. Čili tady my vlastně jenom odebíráme ty ryby, které zbývají, které ty domácí země neodloví takže eh, my víme, že rybolov pro ně musí být udržitelným zdrojem příjmu. V příštích pěti letech my eh, v Evropské unii eh, budeme muset lépe připravit náš rybolovný sektor. Tady dochází k určitému vývoji a já budu velice dobře dbát na to, aby naše politika neohrožovala rozvojovou politiku. Eh, je důležité, aby se implementovaly tyto dohody o partnerství při rybolovu a budu eh, o tom hovořit také s kolegy. Je jedním z úkolů eh, komisaře pro rozvoj, aby poukázal na to, kde jsou problémy. Děkujeme. Další otázka. Děkuji. Vy jste hovořil o podmíněnosti o tom tady bylo více otázek. A co země, kde, které mají dohady s Evropskou unii, Mauretánia, Guinea, Conakry a tak dále. V mnohých těchto zemí došlo k státním převratům a jsou tam problémy s dodržování demokratických pravidel. Eh, čili eh, podmíněte se to také do kritérií pro uzavření partnerství v rybolovu. Pan Pěbalks Eh, tak já eh, musím říci, že jsem o tom hovořil s Louisem Michelem, když jsme jeli do Afriky a on velice eh, usilovně pracoval na tom, abychom v Mauretánii, s Mauretánií měli uzavřenou smlouvu, která bude zapadat do kontextu naší celkové politiky, čili tady skutečně nechceme, nechceme žádné rozpory v naší politice já jsem skutečně viděl, že eh, my postupujeme konzistentně, nikdy neoddělujeme tyto věci. 45 seconds. Uh, Madam President. Eh, paní předsedkyně, pane kandidáty, eh, o Číně. Toto je země, kde tedy ta kondicionalita neplatí v otázkách lidských práv a demokracie, ale oni mají také velkou velké zdroje, podařilo se jim uspořádat olympijské hry, patří také eh, k mm, hlavním dárcům Africe, hlavním investorům Africe. Podobně Indie eh, a eh, Například eh, měli jsme tady potíže s eh, pomocí v tsunami. Čili jaká bude vaše politika k takovým velkým zemím, eh, jako je Čína? Podle čeho se budeme řídit? Podle celkového HDP nebo podle HDP na hlavu, poněvadž máme ty emerging ekonomiky, které jsou velmi velké. Pane komisaře? Já jsem velice rád, že eh, zde eh, vidíme to, že mnoho Číňanů se vynořuje z chudoby. Já chci Číně k tomu blahopřát, ale současně je třeba říci, že mnoho Číňanů žije ve velké chudobě a naše programy se snaží právě zaměřovat na tyto věci. Toto je součást našeho instrumentu rozvoje politiky a my budeme v poločase tohoto programovacího období provádět přeskum této politiky. Je ovšem jasné, že já se budu soustředívat na ty nejméně rozvinuté země. Ehm, je jasné, že právě na ně se musíme eh, koncentrovat, protože eh, oni naši pomoc nejvíce potřebují a tam můžeme fungovat nejúčinnějším způsobem. To je tolik moje odpověď na vaši otázku. Eh, následná otázka. Ehm, mě také zajímá Eh, toto. Pokud se týče eh, eh, tedy rozdělení pravomoci. Vy máte svůj vlastní, svůj vlastní kancelář, pak tady máme externí službu a pak také máme eh, lokální ambasadory v jednotlivých zemích a tito ambasadoři ti podléhají spíše baronce Eštonové. Vidíte tady nějakou možnost eh, konfliktu mezi vašimi prioritami v rozvoje politice a mezi politickými prioritami podle instrukcí baronky Eštonové? Eh, pane Pěvalksi? tak my tyto problémy vlastně do jisté míry dneska máme poněvadž my máme eh, delegace Evropské komise, které odpovídají Relexu a pak máme rozvoj, pomoc, která je v portfoliu rozvojového komisaře, čili tady není nic nového. A také e, jsme spolupracovali s bývalým vysokým představitelem panem Solanou, Solanou to byl kolega Michel. Čili to znamená, že musíme fungovat jako tým. A já e, tady e, uvedu jeden příklad. Používání článku 96, to je e, Eh, eh, to, co chci navrhnout, abychom to používali, ale vždycky po konzultaci s paní Bankou Eštnovou. To znamená, že eh, je to ta, ta celková eh, architektura, to spadá do eh, portfolia paní eh, Eštnové, ale samozřejmě něc, jsou tady akcenty, které mám já a které mají také jiní komisaři. Čili my už jsme začali s tímto partnerstvím, doufáme, že to bude velice dobré a plodné partnerství a já nepochybuji o tom, že to zvládneme a že určitě nenastane bitva mezi zahraniční politikou a rozvou politikou. Děkuji, nyní paní Cimer. Pane Pibalksi, ve vašich vztazích k rozvojovým zemím Evropská unie často hovoří o liberalizi veřejných služeb a infrastruktury. Já bych vám v této souvislosti ráda podala otázku, položila otázku, kterou jsem položila už před pěti lety vašemu předchůzi, předchůdci. Jakou pozici zaujímáte k tomuto tlaku na veřejné služby? Uh, a na přístup k pitné vodě, protože eh, toto není v souladu s cíli Evropské unie, bo, eh, které se týkají boji proti chudobě. Eh, přístup k pitné vodě by neměl podléhat principům trhu. Jaký je váš názor? jestli půjde o liberalizaci nebo o státní podnik, který zásobuje lidi pitnou vodou. Ne, naším cílem není předepisovat určitému státu, tohle se má řídit principy volného trhu nebo liberalizovat. Samozřejmě je potřeba zajistit určité soukromé zdroje. To může pomoci, ale naším zájmem zůstává, aby byl dostatek pitné a čisté vody. A to je cílem naší rozvojové politiky. Nesmíme předepisovat, jak má vypadat konkrétní politika, ale musí souhlasit ten výsledek, který má být v souladu s našimi cíly. Tedy to je cílem uspokojení základních potřeb. A nikdy jsme o tom nehovořili jinak. Nejde o čistou liberalizaci. Ne, nikdy jsme eh, nezastávali takovou politiku a já to nebudu dělat ani v budoucnu. Náš program totiž vznikl v dialogu mezi příjemci a mezi Evropskou komisí nebo členskými státy Evropské unie. Ihnen aber bewusst, dass... Víte ale o tom, že v dohodě s Kotonu i při vyjednávání EPA, stejně jako mandátu EIB, stojí liberalizace veřejných služeb, a infrastruktury. Jak tedy chcete změnit tyto, tento právní základ, tyto dohody, když to e, není v souladu s cíli Evropské unie? Uh, Pane kandidáte, máte slovo. Takže co se týče EPA, naším hlavním cílem je liberalizace práce. Chceme pracovat na základě ekonomických dohod a chceme posílit regionální spolupráci. Africké státy jsou totiž většinou velmi izolované. Jen společně mohou být účinné ve větším hospodářském prostoru, ale liberalizace nestojí v popředí našich aktivit. Jsme přesvědčeni o tom, že africké státy mohou těžit ze světového obchodu ale nikdy jsme nechtěli tyto stávy vystavovat ani žádnému tlaku a nebudeme to dělat ani v budoucnu. Ta smlouva kotonu, ta už je v platnosti, znáte ty, eh, ten základ a eh, revize dospívá pouze k určitým změnám. Já budu tedy pokračovat tímto směrem, co se týče dohody z Kotonu a i nadále budu sloužit rozvojovým cílům chudých států. Děkuji, přejdeme. Předám slovo panu Messerschmittovi. Tak for det. Jeg synes, det er lidt for uroligende. Så... Děkuji vám. Proč nemluvíte více o volném obchodu? myslím, že bychom rádi eh, konkrétně od vás slyšeli, co si myslíte o otázce volného obchodu. Máme pokračovat tím, s tímto multilaterálním eh, procesem, který teď příliš nepostupuje, nebo snad máme postupovat eh, bilaterálně s různými partnery. Mám ještě jednu otázku, ta se týká Afriky. Chcete se více zaměřit spíše na Eh, jinou osu než severo-jižní? Eh, Pane Piblaxi, máte slovo. Je velice jasné, že žádné země ještě neučinily pokrok, pokud byly v izolaci. protože žádné zemi v izolaci se ještě nepodařilo plnit své vlastní potřeby. Proto je třeba, třeba tady udržovat eh, vztahy. Máme dlouhé eh, zkušenosti s obchodem s rozvojovými zeměmi. S některými máme úspěšnější, s některými méně úspěšné vztahy. Eh, země, které byly součástí našich plánů, Ehm, tak, tak to z toho mají eh, prospěch, protože 20% eh, zhruba hm, je eh, zpracovaný zemědělských produktů a zbytek je ropa a ropné produkty. A my se tedy snažíme, aby země vytvořily své vlastní trhy, protože tím pomůžou sami sobě. My chceme rozvíjet potenciál jednotlivých zemích Dohody EPA jsou pokusem o eh, rozšíření možností těchto zemí, protože obchodem se vytváří bohatství. Viděli jsme, čeho dosáhla a dosahuje Čína. Není to snadné, ale nesnažíme se ukládat eh, něco na počátku, my chceme spíše otevírat další a další eh, pole. Takže si myslím, že je třeba takto pokračovat Například v Karibiku je EPA úspěšné, máme i podobné mm, mm, dobré vztahy s jinými eh, zeměmi. Není to snadné, ale je třeba dále pokračovat. Pan Messerschmidt, dodatečná otázka. Právě to ve mně zbuzuje obavy, protože multilaterální vyjednávání, například Doha, nedopadla dobře. My tady v Evropské unii se eh, domníváme, že všechno stojí na místě, ale mnoho, spolu, mnoho dalších zemí, Čína a, a podobně, eh, pracují bilaterálně. My chceme, abychom postupovali všichni společně, ale teď si vidět, co si myslíte o multilateralismu v této situaci. Máte slovo, pane kandidáte. Evropská unie chce integraci, to je ta hlavní hodnota. A je pravda, že náš způsob je složitější, ale pouze za pomoci regionální spolupráce, za integrace v re- daných regionech je možné dosáhnout nějakého pokroku. Pokud půjdeme jednou zemi po, po druhé, nedostaneme takový výsledek A právě proto potřebujeme ty regionální organizace. Já vím, že by bylo jednodušší domluvit se například eh, se Saudskou Arabií nebo s Kuwaitem zvlášť, ale pokud jim neumožníme mm, tuto spolupráci v daném regionu, eh, nepomůžeme tomu. Prosím, eh, mějte stručnější otázky a odpovědi. Já jsem... Nyní je čas pro nezařazené. <clears throat> Thank you very much. My name is... Děkuji vám, já jsem Johan Mitchell Pašku, místo předseda zahraničního výboru. Jemen Eh, promiňte, to je pouze pro nezařazené poslance. A jelikož nikdo nechce, tak eh, můžete mluvit, může mluvit někdo další. A sice z příslušných výborů. Takže eh, pan Pašku za <laughs> zahraniční výbor přece jenom tři a půl minuty máte. Tedy celé, na celé to máme tři a půl minuty. Děkuji. Jemen se skutečně stává e, takovým semeništěm extremistů a tady eh, narůstá důležitost mezinárodní pomoci. E, koncem ledna v Londýně se bude konat ko- mezinárodní konference. Kdo tam bude? Paní Ashton, paní tedy vy, anebo oba dva? Děkuji. Pan Pibaks. Jemen je vhodným příkladem eh, toho, jak potřebujeme lépe kooperovat eh, v Evropské unii. Eh, my máme země, které dostávají mnoho pomoci. Jemen dostával pomoci vždycky velice málo. My jsme ho prostě zanedbávali. My jsme tam mohli skutečně udělat víc, ano. Pokud se týče londýnské konference Eh, tak já dosud eh, nemám zatím žádné termíny potvrzené a já jsem eh, byl tedy už pět let komisařem, čili tady jednoduše a prostě tady rozhoduje parlament, kde se Evropská unie má zúčastnit a kde ne, takže jakmile se parlament rozhodne, tak potom se mohu já zavazovat k nějakým termínům. Přejdeme k výboru. Eh, INTA, eh, pan, pan Arif. Je to výbor INTA, říká pan Arif. Pane um, kandidáte na komisaře, co byste ohledně obchodu předložil Evropskému parlamentu zprávu o rozpočtových eh, položkách, které budou mít dopad na financování rozvojové pomoci? Vaše otázka je velice eh, citlivá, proto raději odpovíme anglicky. To je věc, která ve mně eh, vyvolává trochu nejistoty, protože pomoc za obchod je trochu zavádějící. My nevyměňujeme pomoc za peníze, my podporujeme obchod tímto způsobem. Takže to aid for trade, jak se říká, není, není mm, příliš korektní. My eh, podporujeme národní program a regionální eh, program prostřednictvím jednotlivých eh, obálek a Teď eh, bych nechtěl hovořit přímo o různých rozpočtových eh, položkách, ale co nejdříve bych chtěl hovořit u vás ze výboru o těchto věcích, protože je to nesmírně závažná otázka. Hm, samozřejmě na tom se s vámi shodnu. My jsme postupně navyšovali tuto eh, pomoc na tyto druhy činností. Členské státy přispívají miliardu ročně a my také. A teď chceme zjistit, jak nejlépe postupovat dál. Takže Teď nemám definitivní odpověď, ale je to jeden z bodů, kterým se budu velice vážně zabývat. A musíme především se podívat, jak pokračovat této činnosti tak, aby skutečně plnila cíle, které si přejeme, aby tyto země pak byly schopny se účastnit globálního obchodního systému. To je ten cíl. Děkujeme, přejdeme. Já vy ještě máte dotečnou otázku, prosím. Ano. Ta je jednoduchá. Chci vědět, jaké máte stanovisko integrace EDF do evropského rozpočtu. To už opakovaně žádal Evropský parlament. Odpověď je stručná. Před několika lety jsem žádal o tuto věc. Je těžké pochopit, proč se to tak děje. Jedná se o specifický fond, vyžaduje kontrolu parlamentu a také vzhledem k tomu, že máme EDF, DCI a další nástroje, vytváří se určitá složitá situace a myslím, že stanovisko komise je tu jasné. I moje. My jsme proto, aby byl zrozpočtován Evropský rozpočtový fond, eh, pardon, rozvojový fond. Pane Pěbalkse, když eh, se hovořil o bezpečnosti potravin a já jsem na začátku hovořil o vlastnictví půdy a podnikavost. Eh, uvědomujete si, že předseda Světové banky navrhl, aby také Čína eh, investovala do rozvoje průmyslu odvětví, zejména v Africe. Jak se k tomu stavíte vy? Myslíte si, že Evropská unie eh, by možná mohla pomáhat různým hospodářským odvětvím, například potravinářství, že by mohla takto podporovat podnikavost ve třetím světě? Pane Pěbalksi? No, Eh, já už jsem tady hovořil o eh, číslech, které mm, eh, hovoří o obchodě. Jestliže tady máme desetiprocentní růst v zpracovatelském průmyslu, tak to nestačí. My jsme Eh, vytvořili eh, různé možnosti pro investování. Eh, my máme prostě určité fondy, které vytvářejí pracovní místa, podporují růst a tím pádem tedy průmyslová odvětví, která produkují přidanou hodnotu. Čili to je velice důležité. A já jsem také už řekl, že Eh, já budu dát důraz na to, abychom podporovali dlouhodobý ekonomický rozvoj příslušných zemí. Čili já si myslím, že toto je jeden způsob, jak postupovat, a ne jediný. Eh, vy jste hovořil o potravinách. Eh, ta, my jsme měli program pro potravinovou bezpečnost, který se velice osvědčil a my jsme tedy eh, ne, že bychom tedy poskytovali potraviny, které se hned sní, ale spíše investice pro to, aby eh, se dokázali samozasobovat potravinami. Čili já si myslím, že toto byl skvělý příklad, jak bychom měli postupovat dále. Ještě pan Mitchell, dodatečná otázka. Děkuji, eh, pane kandidáte. Já bych se chtěl zeptat ještě na toto já jakožto zpravodaj pro nástroj potravinové bezpečnosti mohu předpokládat, že vy jste otevřený té myšlence eh, eh, podporování vlastnictví půdy a dosahování samostatnosti v zazbování patrovanami. Pan Pěbalx, eh, ano, to je velice jednoduché. Eh, já si myslím, že eh, to vlastnictví to je velká výzva, má to velký potenciál, čili my se snažíme podporovat eh, pomocí programu DCR věci, které s tím souvisí a já myslím, že bychom skutečně měli podporovat země, aby řešili tyto problémy, poněvadž to jim může velice pomoci z chudoby a mnohé země postoupily vpřed ve svém hospodářském rozvoji, jakmile se mu podařilo, eh, podařilo se jim vyřešit eh, otázky vlastnictví. Eh, my jsme také v 90. letech v mé zemi prošli velice bolestným problémem restitucí a bylo s tím spojená řada kritiky a tak dále. Nicméně byl to základní bod, základní krok na našem ekonomickém rozvoji, čili ano, je to tak. Děkuji vám. Pan Cashman. Děkuji, paní předsedkyně. Pane kandidáte, pokud víme, tak eh, lidská práva jsou na tom čím dál tím hůře ve třetím světě, práva žen, práva dětí, eh, v poslední době v Ugandě, Malavi a Burundi eh, se poruší práva homosexuálů. Podle smlouvy z Kotonu se má podporovat princip ustanovení o lidských právech, o kterých se nejedná, které jsou daná a zejména pokud se týče diskriminace základě sexuální orientace, eh, sexu, HIV, eh, eh, AIDS, náboženského přesvědčení a tak dále. Souhlasíte s těmito principy a budete ho podporovat při revizi dohody z kontonu. Pan Pěbalk? já skutečně souhlasím plně s tímto principem. Skutečně to jsou daná práva, o kterých se nejedná. To jsou hodnoty, eh, na kterých se stavilo, na kterých my stavíme a tady není prostor pro kompromis. Eh, myslím, že to bylo v Káhyře, když eh, jsme se dohodli i s třetím světem na těchto principech. Možná, že to nebyla úplně přesně ta formace, kterou jste řekl, ale bylo to velice podobné. Například eh, se hovoří o rodině eh, ve všech formách, čili eh, je jasné, že tady je jakási ústupová pozice, na kterou můžeme ustoupit, ale v podstatě jsou to principy, které se, eh, jsou akceptovány v mezinárodní společenství, včetně zemí, které jsou partnery v Kotonu, tedy dohody v Kotonu. Eh, doplňková otázka. Děkuji vám za toto ujištění. Eh, v někteří tady v komisi možná nejsou tak odhodláni bojovat za tato, tato principy, zejména pokud se týče práv homosexuálu. Pan Pěkals, tak musíte mi říct, o koho jde a já se je pokusím přesvědčit. Já si myslím, že kompromisy v této oblasti, to je naprosto špatně. Je to něco, v co věříme a s tím se prostě neobchoduje, s tím se o tom se prostě nebude diskutovat. Prostě je to jednoduše a prostě tak. Jinak byste prostě ztratili vlastní sebeúctu a, a e, respekt u druhých. To prostě tyto principy, ty jsou totožné s námi. E, prostě nemůžete ustupovat e, od toho, čemu skutečně věříte. Merci, madame la présidente. Ma prochaine question... Děkuji. Moje další otázka se týká regionálního rozměru. Otázky bezpečnosti, obchod, boj proti nemocem, zásobování energií. Přitom všem nemůžeme přehlížet regionální rozměr. Připomínám, že Louis Michel v tomto ohledu vyvinul takovou opravdovou vizi, která se týká přiblížení jednotlivých zemí na základě hospodářských dohod. Původně to mělo také regionální rozměr. Tu jsme vlastně ten jsme vlastně vyškrtli. Moje otázka je následující. Co uděláte proto, aby 28 aktérů, to znamená komise a 27 členských států, aby tedy všech těchto 28 aktérů spolupracovalo tak, aby vždy oslovili nejvhodnějšího partnera. Myslím, že to je vlastně role komise, pane Pibaxi. Vím, co udělal Louis Michel. Když jsem se totiž ptal, kdo vyjednával v otázce Konakry, řeklo se, že prezident Burkina Faso se zástupci odpovídajících organizací. To stejné platí pro Jižní Afriku a pro ostatní. Vždy byla zapojována tato regionální dimenze a proto to celé bylo jednodušší. Když si vzpomínám na svou na období, když jsem byl komisařem pro energetiku, rovněž jsem se setkával s zástupci regionálních organizací, například v západní Africe. Myslím si, že tyto organizace jsou na velmi dobré úrovni. Hospodářská partnerství, tedy dohody o partner, hospodářském partnerství, jsou velmi dobrým nástrojem. Pokud budeme mít úspěch v této oblasti, objevíme nové kvality regionální spolupráce. Je velmi těžké o nich vyjednávat, ale myslím, že je to správná cesta a potom budeme úspěšní. Pane Glenec, máte doplňující otázku? Ano, tyto hospodářské dohody by měly otevřít cestu regionům do světového obchodu. To nevylučuje, že tím bude podpořen i obchod uvnitř nějakého regionu. Jak tedy chcete postupovat v podpoře regionálního obchodu uvnitř tohoto regionu? Myslím, že to je mince, která má dvě strany. Pan Píbalks, myslím, že bychom se měli soustředit na určité struktury. A takové struktury v rámci Evropské unie už nemáme. A to úplně pomlčím o Africe. Pokud nebudeme mít tyto struktury, pokud bude velmi těžké tento obchod podporovat. Myslím, že bychom měli vytvářet infrastruktury pro energii, pro transport a pro další oblasti. To nám poskytne lepší možnosti. A ta druhá otázka týkající se dohod o hospodářském partnerství. Úspěšné dohody prospějí všem. Prospějí všem když se podíváme na oblasti, do kterých bychom měli investovat, buď tedy do infrastrukturních opatření, anebo do aktivní produkce. Pane předchozí, my si myslíme, že eh, rozvojový fond Evropský rozvojový fond je integrální součástí eh, rozvojové politiky a měla by být součástí rozpočtu. Eh, myslíme si, že v současné době nad ní není dostatečný dohled. Eh, budete, mm, uvažujete, že byste podpořil kroky pro integraci tohoto fondu do rozpočtového procesu? Ano, já to plně podporuji. Takzvané zavedení nebo za inkorporace do rozpočtu. Tady samozřejmě eh, potom bude umožněna parlamentní kontrola a tak dále. Eh, je ovšem důležité, aby naši partneři, příjemci této pomoci, aby eh, de facto byly rozptýleny jejich obavy z toho, že o něco přijdou. Naše, naše politika je de facto zaměřena eh, na transparentnost a je třeba, abychom také naše partnery přesvědčili, že tento krok by nebyl proti ním. Eh, je třeba, abychom všechny partnery přesvědčili o tom, že to je dobrý krok, že je to pozitivní také z hlediska členských zemí. Čili já si myslím, že je, to jsou dvě oblasti, kde je třeba zapracovat. To znamená eh, přesvědčit naše partnery, příjemce pomoci a přesvědčit také české země. Doplňující otázka. Koňská demokratická republika před Vánocemi nevpustila komisaře de Guchta, eh, který měl obavy o transparentnosti pomoci v této zemi. Eh, jakým způsobem do budoucna budete řešit takovéto problémy? Pane Pibalksi? Eh, to je velice závažná otázka. Jestliže vás prostě nikdo nepustí do země jenom proto, že si myslí, že jste řekl něco nesprávně. Já doufám, že takovéto situace nebudou nastávat. A tady to je v podstatě to byla velice specifická situace. Já si myslím, že my musíme otevřeně říkat to, o čem jsme přesvědčeni, a samozřejmě máme tedy mechanismy podle dohody z Kotinu, to znamená článek 8 politické konzultace, a já myslím, že my se snažíme mobilizovat celou tu sílu, využít celou tu mm, vyjednávací sílu, kterou máme vůči partnerům. Chceme, aby naši partneři z Konga změnili své rozhodnutí. Myslím si, že není správně eh, někoho prostě eh, odhánět za to, že řekl něco, na čem něco je. To skutečně nebylo něco, čím by ta země měla být uražena. Ehm, já věřím, že se eh, podaří eh, toto vyřešit do doby, než já převezmu úřad a eh, já doufám, že tedy v příštích pěti letech se nám to nebude stávat, poněvadž takovéto situace ničí naše vztahy. A problém je v tom, že vláda té země eh, takovéto vztahy naruší a potom budou trpět lidé z této země. No já samozřejmě nevím, jestli budu úspěšný, ale já prostě jsem proto, aby se říkala pravda. Děkuji vám a nyní eh, pan, paní Keller. On policy coherence, do you commit... Ohledně koherentní politiky. Chcete revidovat eh, SZP a rybolovnou politiku v souvislosti s eh, politikou rozvoje. A potom, jaká je vaše definice eh, celoevropského přístupu a jaké vidíte dopady eh, tohoto přístupu na rozvojovou politiku? Prosím, pane kandidáte. Jsou to tedy dva základní směry, které, kterými se můžete ubírat a také to tak učiníme. Kdykoliv dojde k nějakým reformám, hovoří se jako eh, komisař pro rozvoj také se budu zabývat hodnocením dopadů a tím, zda je rozvojová politika prováděna tak, jak má. To je tedy věc, kterou začneme do naší práce a budeme sledovat, jak se jednotlivé aspekty promítají v rozvojové politice. Eh, pak je tu otázka, co jsme přislíbili. A například ve sdělení ohledně potravné bezpečnosti a dalších, je třeba zjistit, co je třeba změnit, abychom dosáhli opravdu našich hm, rozvojových cílů. Takže je třeba jednat z obou dvou stran. Na jedné straně nedělejte to, protože vám to škodí, na druhé straně udělejte ono, protože vám to pomůže. Co se týče hm, celkového postoje Evropské unie jsem trochu eh, zmaten. Celková politika je velice dobře definovaná. Máme permanentní struktury a já nechci říct, že by vykonávali špatnou práci, takže eh, je třeba definovat to, co přichází i nové takže celá eh, tato koncepce přidávání plusů je, eh, je trochu navíc, protože my máme politiku, dochází eh, k reformám, reformy, které se podporovat v rozvojových zemích, ale celá Evropská unie musí zkoumat situaci, zda tento zda tento kon, tato koncepce je platná. A pokud můžeme dokázat, že tento druh výdaje by měl být použit pro daný cíl, tak bychom je měli začlenit do těch e, výdajů na daný cíl. Nejsou tu e, zázraky, ty se nedějí, protože ty musí projít účetnictví, musí být na něco nasměřovány. Pokud tedy budu e, potvrzen, tak možná řeknou ano, toto je dobrá věc, to není, to není oficiální rozvojová pomoc a můžeme použít něco jiného. Máte nějakou dotečnou otázku? Jsem ráda, že se shodneme na, tomto, na té koncepci eh, ODA+. Plus. Teď hovoříte o pěti eh, prioritách. Předchozí komisař hovořil o kvalitě, o eh, prioritách zaměřených na politickou agendu členských států. Řečnice je přerušena. Musíte uhodnout zbytek otázky a odpovědět na celou, pane Pibalksi. Myslím, že jsem částečně odpověděl. Myslím, že jsme si vybrali oblasti, kde je zapotřebí přijmout aktivní přístup. Takže pokud jsem to tady správně pochopil, neznamená to, že budeme snižovat naši činnost, ale spíše eh, přijímat hm, více proaktivní přístup, což, eh, což nevylučuje další oblasti. Slovo má paní Trifler. Oui, suite à la crise alimentaire en 2008, les donateurs et bénéficiaires ont Děkuji. V roce 2008 jsme zažili potravinovou krizi. Po té krizi jsme řekli, že tuto celou oblast musíme restrukturalizovat. To je celé důležité. To musíme mít zcela nahoře na pořadu jednání a to mezinárodně. Jde také o to, abychom zaručili koherenci při rozvojové pomoci a posílili ji. Tím dosáhneme toho, že rozvojové cíle tisíciletí se stanou první prioritou. Co si o tom myslíte? Dále malá lokální produkce v zemědělství, ta by měla být podporována. To najdeme také v rozvojových cílích a v jiných programech Evropské komise. Co si o tom myslíte? Ach, ty otázky jsou stále komplikovanější. Začnu s těmi rozvojovými cíly. Tisíciletí. První cíl je zcela jasný. Musíme být úspěšní. To je výchozí bod celé strategie komise. A postupujeme, řídíme se tímto cílem ve všech mezinárodních grémích a také v naší vlastní politice. Trvalé udržitelné zemědělství, to je součástí naší politiky a je úplně jedno na jaké úrovni, na evropské, národní nebo regionální. Nemůžu se teď vyslovit pro nebo proti velkým podnikům nebo pro nebo proti malým podnikům v zemědělství. Myslím si, že všichni zemědělci by měli dostat šanci pracovat. Ale jde nám zde o to stejné jako u vlastnictví půdy. Každá práce uspokojuje, ale současně by měla také poskytovat možnost produkce potravin. A to platí pro všechny na celém světě. Samozřejmě, že musíme zaručit rozvoj zemědělství, ale nástrojem Food Facility jsme, myslím, vytvořili dobrý nástroj pro podporu zemědělství po celém světě. Paní Strefler, máte ještě do, doplňující otázku? Ano, právě u malých zemědělských podniků. Přeci víme, že v rozvojových zemích je důležité zapojit ženy. Právě proto jsem svou otázku mířila na malé zemědělské podniky. Zamýšlíte tam něco konkrétního? Máte nějaké křesnější plány týkající se těchto malých podniků? Děkuji a slovo má pan Piebalks. To je celkem konkrétní otázka. Myslím, že v našem programu jsme pro tyto malé zemědělské podniky vytvořili určité plány. Přičemž velikost produkce nebo objem produkce tohoto podniku není kritériem. Máme zde program pro malé zemědělce. Ano, ten je součástí celého našeho programu pro zemědělství. Děkuji a nyní se dostáváme ke druhému kolu otázek. A to budou otázky výboru. První otázku položí pan Bodis z výboru AFET. Pane komisáři, po rozhodnutí uzavřít podzemní tunely v pásmu Gaza se nyní více než milion osob nachází v totální izolaci. Není možné zaručit zásobování, už není možné je provádět zo nebo do Egypta těmito podzemními tunely. Abychom překonali tuto krizovou situaci v pásmu Gazahrad, bych se zeptal, jakou roli v tomto regionu a pro rozvoj tohoto regionu může hrát Evropská unie. Pan Pibalks, toto je možná otázka týkající se spíše humanitární pomoci, ale máte pravdu, jde zde také o rozvojové otázky. Paní Jeleva by na tuto otázku vlastně mohla odpovědět zítra. Ale Evropská komise je vlastně největším dárcem, poskytovatelem pomoci Palestině. Udělali jsme mnohé, abychom zlepšili humanitární pomoc v této oblasti, humanitární situaci. A je to také součástí naší politiky sousedství. Vyvinuli jsme v této oblasti odpovídající programy, ale já jsem zodpovědný pouze za implementaci této pomoci. jsem tedy zodpovědný pouze za spolupráci při poskytování pomoci, takže ano, ta celková spolupráce je důležitá. Nemůžeme stát pozadu, vzadu, když se tam zostřuje humanitární pomoc. Musíme poskytovat pomoc této oblasti. Parole předám slovo zástupci výboru INTA, panu Žadotovi. Děkuji vám. Pane kandidáte na komisaře, v písemné odpovědi hovoříte o tom, že jste spokojený s hodami EPA. Hodně se v nich hovoří o volném obchodě a také o rozměru regionalizace, regionálně začlenění. Vy ale nemáte zodpovědnost za tyto dohody EPA. Jak budete se snažit prosazovat článek 208 v kolegiu komisařů anebo v Evropském parlamentě? Uh, oui, j'ai la chance que le commissaire de Gaulle, qui est responsable. Mám štěstí, že komisař Kuch, který je zodpovědný za rozvojovou politiku nyní a bude zodpovědný za obchod, zná tedy obě dvě stránky této věci. Rozvoj musí být součástí dohod o hospodářském partnerství a proto já jsem si jist, že najdeme možnost eh, dohody a chci ještě zdůraznit jednu věc. Všechna rozhodnutí kolegia jsou eh, kolegiálními eh, rozhodnutími komise, společnými. Takže eh, ano, já vyjádřím mm, stanovisko jako každý, ale snažíme se dohodnout, pokud se začátku neschodneme, takže není zpočátku nutné hovořit na to článku 208. Nicméně eh, mám dobrou eh, zkušenost, eh, už jsem se tímto také zabýval. Mm, problémy s dohodami EPA jsou v tom, že jejich začátky byly obtížné. Neučinili jsme dost pro komunikaci v onom počátečním období. A bylo třeba to všechno vysvětlit předem. Bohužel k tomu nedošlo. A Současně je třeba říci, že tyto dohody otevírají nové možnosti africkým státům. Máte ještě dodatečnou otázku? Ano. Myslím, že nejdříve by bylo třeba přesvědčit africké státy. Mnohé, jak víte, se zdráhají vůči Evropské unii. Takže moje doplňující otázka je eh, eh, finanční liberalizace, která je také součástí dohod EFA. Tyto dohody často zvyšují zranitelnost eh, těchto ekonomik, zejména v době krize. Co si o tom myslíte, pane Pibalksi? Přijali jsme určitá opatření, abychom bojovali proti následkům finanční krize a um, snažili jsme se tedy platit předem, vyplatili jsme um, flexibilní částku, což je půl miliardy eur a učinili jsme tedy řadu kroků, abychom řešili finanční krizi a zvládli ji. Jasné je také to, že režim musí být dostatečně transparentní a přitažlivý pro investory, aby investory těchto zemí. Afrika nemá příliš mnoho investic, to je pravda. A proto je třeba vytvořit rámec, aby tyto investice byly zajímavé a vznikaly, paní předsedkyně. Eh, eh, Další následuje sada otázek. Pokud si poslanci mm, domnívají, že některé odpovědi eh, pana kandidáta nebyly dostatečné, mohou teď položit doplňující otázku. Máme tři požadavky celkem. První dotaz na pana Pibalkse. Bohužel nemáme čas například, takže to anglicky. Respect pokud se týče dohody o e, svobodném obchodě s Kolumbií. E, budete dávat, respektovat e, rozvojovou pomoc anebo dávat prioritu obchodu? Druhá, druhý bod. Cítíte se zodpovědný za programování implementací DCR? A třetí otázka, jak budete respektovat eh, práva a privilegia parlamentu v přípravném procesu, které povede k přízkumu k přesumu DCI? Tak k prvnímu bodu. Eh, eh, veškeré rozhodnutí z bodu komisařů jsou kolektivní rozhodnutí a to znamená, že eh, pokud se týče dohody o volném obchodu s Kolumbií, já určitě se budu zabývat také aspektem rozvoje, to je moje povinnost. Pokud se týče programování a implementace DCI, no ono to není eh, příliš komplikované, ale jednoduché to taky není. V současné době eh, tento nástroj Eh, je připravován, programován v Relaxu. To znamená, eh, že eh, to dnes bude vlastně v kompetenci té služby pro externí akci. No a pak samozřejmě rozvojový rezort, ten je jakýmsi idovým vůdcem a pokud se pomoci týče jeho, její implementaci, tak to zase je především moje pravomoc. Takže já budu rozhodovat o tom, eh, co má být obsahem rozvojové pomoci, eh, jaké objemy to má dosahovat, tak to bude zase spíše věc parlamentu a také rady. No a já potom budu eh, zodpovědný za implementaci, to znamená přeskum v poločase nebo jakýkoliv přeskum bude zase moje, moje povinnost tedy říci, co jsme zhodnotit, co jsme dosáhli a co ne. No a jinak eh, samozřejmě k třetí otázce. Já jsem zodpovědný parlamentu, eh, čili kdykoliv parlament něco bude chtít, 24 eh, hodin denně, 7 dní v týdnu, tak já samozřejmě budu reagovat a můžou být otázky k jednotlivým zemím, k celkové politice a tak dále, protože já si myslím, že skutečně je tady opravdu nutné, abych si počínal transparentně a skládal účty parlamentu. Já jsem eh, dříve byl zodpovědný za energetiku a já myslím, že tak to také bylo v tomto oboru. Prostě je to součást demokracie. Děkuji. A nyní eh, Catch the Eye, pět minut a eh, bude to se to týkat konzistentnosti rozvojových politik a celkového přístupu. Paní Kret. Uh, I will speak in Romanian. Puteți... Paní komisařko, budu hovořit rumunsky. Mohl byste mm, vysvětlit své prohlášení ohledně zlepšení rozdrobenosti pomoci Evropské unie, abychom se také dostali z krize. A co se týče dlouhodobých cílů pro získání stability a udržitelný rozvoj? Um, when are you gonna prepare a list of what kind of... Eh, když já eh, bych tedy připravoval seznam, prostě jaký druh eh, politik připravovat a tak dále, tak mm, bylo by dobré, kdybyste nás to také zahrnul. Počítáte s tím? Pokud se týče konzistentnosti politiky, hovořil jste o ekonomických eh, partnerských smlouvách a o rybolovu. Myslíte si, že je správné poskytovat odvětvou pomoc k místním rybářům eh, v Africe a spojovat to vždycky s povolením pro rybolov eh, pro evropské flotily? Odpověď? A mě se to tady někdy samovolně vypíná, ten mikrofon. Takže k paní Kret, eh, účinnost pomoci. Toto je velká výzva, já myslím, že jak v Evropské unii, tak globálně. Eh, my máme akční program a Došlo tady ke značnému zlepšení, naše pomoc eh, je jaksi lépe cílená a tak dále, ale pořád ještě zbývá mnohé, co musíme udělat. To znamená, že s tím zefektivňováním budeme pokračovat jak v EU, tak globálně. My jsme eh, schválili eh, jakousi příručku, takový návod, jak to eh, dělat a určitě určité mm, jaksi další pokyny, eh, jak si postupovat efektivněji. A já si myslím, že to skutečně patří k těm největším výzvám v Evropské unii v oblasti rozvojové politiky. A pokud se týče přeskumu v poločase, No to prostě pokračuje a jestliže já nastoupím do úřadu, tak eh, to bude samozřejmě jeden z hlavních úkolů. No a já samozřejmě eh, mohu přizvat parlament, kdykoliv si to parlament bude přát, tak eh, může být součástí procesu. To se týče také nevládních organizací, které jsou dobře organizovány. Oni skutečně jsou se velice angažují a tak dále. Čili já mm, samozřejmě, že mám svoji zodpovědnost, ale to mě nebrání v tom, aby naslouchal jiným názorům, i když jsou někdy třeba velmi kritické. A ze zkušenosti mohu říci, že eh, to je plodný přístup. Eh, pokud se týče odvětvové pomoci, eh, toto budu muset projednat s příslušným kolegou. Dohody o podpoře rybolovu, eh, ty jsou speciální. Je to jakési přechodné uspořádání, protože naším zájmem je, aby rybolov, eh, národní rybolov v těch eh, zemích byl konkurenceschopný. To znamená, že s tím, jak poroste jejich konkurenceschopnost, tak my můžeme redukovat rozvojovou pomoc. Takže u smluv tohoto typu, já myslím, že bych to nepovažoval za, za problém. My eh, jednak platíme eh, za rybolovná práva, ale druhá věc, a ta je úplně oddělená, to je podpora eh, lokálnímu rybolovu. Já si myslím, že tady to není nějak moc provázané a já si myslím, že eh, to, abychom dostali práva eh, k rybolovu, není podmínkou pro to, abychom podporovali domácí eh, rybolov. To tak asi není. Děkuji vám. A nyní jdeme do dalšího kola a slovo dostane paní Krety. For 45 seconds. But Mr. Mm, Commissar, I'm afraid you need uh, them again. Uh, spuneați că veți uh, face tot ce puteți pentru ca această criză... Pane komisaři, řekli jste, že uděláte vše, co je ve vaší moci, aby finanční hospodářská krize neohrozila rozpočet pro rozvojové cíle a pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Jaká konkrétní opatření přijmete, abyste rozvojové země abyste dodrželi své sliby, které se týkají nejchudších zemí světa. Pane Bibaxi, máte slovo. Eh, situace je tady víceméně příznivá. Eh, v prosinci eh, šéfové státu a vlád na bruselském summitu prohlásili, že vzhledem k ekonomické krizi a jejímu vlivu na rozvoje země potvrdili to, že bude pokračovat rozvojová pomoc. Takže my skutečně eh, dáme 0,7 hrubého domácího důchod, národního důchodu eh, na rozvojovou pomoc. Eh, já, já věřím, že až se do ministři financí, že jim to nebude třeba připomínat. A já si myslím, že toto je dobrá výchozí pozice poněvadž eh, jednohlasně šéfové evropských vlád eh, se přihlásili ke svému slibu. Eh, doplňková otázka. Myslíte si, že bude třeba nějakým způsobem reflektovat realitu, že vzhledem k ekonomické realitě možná nedosáhneme, nesplníme termíny. Já jsem Eh, nebyl ve své předchozí pozici ve styku s, tom, s tím, jak funguje OSN. Nicméně eh, cíle tisíciletí, to, bylo, to byl úspěch. Eh, my hm, teď nemůžeme se utopit v tom, že budeme říkat, a toto mohlo být lepší, toto mohlo být lepší a tak dále. My musíme prostě jít dál. Eh, já si eh, myslím, že tedy ty eh, cíle, tisíciletí rozvojové cíle, to je něco jako ehm, posvátná kráva, na tom se nesmí nic měnit, my to prostě musíme sledovat a e, musíme e, na tom pracovat. Čili e, co je tam? Je tam tedy zmírňování chudoby, zdravotnictví, zdraví, vzdělání a tak dále. To, jestli tam bude 1% navíc nebo 1% méně, to zase není tak důležité. Podstatné je, abychom Eh, se soustředíme na rok 2015, abychom to splnili, nebo abychom to splnili do co největší míry. Ale pokud začneme ty cíle modifikovat, no tak jejich nikdy nedosáhneme. A nyní pan Ivo Vágel. Paní předsedkyně, obávám se, že taky budete potřebovat eh, tlumočení, protože budu mluvit eh, slovinsky. Jasno, gospod Pribas, kdaj Eh, in kdo pravzaprav... Není zcela jasné, pane Pěbalgzi, kdo a kdy eh, rozhodne, že ta, která země má být považována za země, která zcela selhala. Eh, a de facto možná, že to bude na vás, pokud budete potvrzen ve své funkci. My jsme Nedávno eh, hodně se tedy hovořilo o Jemenu, že by mohl být prohlášen, tedy zařazen do této kategorie. Eh, a v médiích eh, se hodně eh, hovoří o tom, že tam se věci asi budou ještě zhoršovat, pane Piebalxie. Já si myslím, že toto je skutečně těžká otázka, ožavá otázka, co nazýváme tím failed state, to znamená stát, který se nebo se zhroutil. Já myslím, podle mě to je stát, který v podstatě už neexistuje. Já bych možná eh, používal eh, termín jako stát, který je ve velice křehké, zranitelném stavu. Eh, čili my eh, se samozřejmě musíme domluvit eh, o tom, jak budeme postupovat vůči takovým zemím, jak je třeba pomoci rozpočtově, nebo eh, jak vůbec postupovat obecně. Já bych určitě tedy do této kategorie neřadil Jemen. Jemen je v úplně jiné situaci, jsou tam skutečné problémy, ale Jemen je mm, prostě země, která funguje, takže Jemen má problém s terorismem a Jemen tedy eh, zareagoval, eh, rozjeli tam nějaké operace a tak dále. Takže já bych eh, se spíše soustředoval na ten přístup k rozvoje pomoci, tak jak to zahájil můj předchůdce. To znamená, budeme hovořit o státech, které jsou zvláště zranitelné. A já mm, toto chci říct také kolegům eh, v na výboru pro spotřebovou kontrolu. Tady prostě eh, jednoduše prostě tady, tady jsou vyšší rizika než v jiných státech, o to jde. Děkuji vám za tuto odpověď a eh, to je naprosto přijatelná odpověď pro mě. Chci říct ještě toto. V parlamentu před dvěma hodinami jsme absolvovali debatu s paní Varankou Eštnovou. Neměla by ona se ujmout iniciativy a zapojit, zapojit parlament do jmenování šéfů delegací. Jak se na to díváte vy? Eh, toto je skutečně zodpovědnost paní Eštnové a eh, v podstatě podle smluv je to eh, věc toho oddělení, kterému šefuje ona. Čili ona je ve velmi komplikované roli, no a de facto její pozice se opírá o smlouvu. Eh, Děkuji vám, paní komisařko, pane kandidáte. Vyslechli jsme spoustu pěkných slov, eh, projektů, o projektech eh, pro třetí svět. Ale mnoho společností našich je registrováno ve daňových rájích. To znamená, že členské státy nemají prospěch z jejich výdělků. I Evropská investiční banka, která eh, půjčuje eh, půjčuje firmám, které mají sídlo eh, v těchto daňových rájích. Jak se tomu chcete postavit vy? Máte slovo, pane kandidáte? Myslím, že to je velice závažná otázka. Jsem moc rád, že nedávno se rozvinuté země začaly zabývat touto otázkou daní. Já pocházím z nového členského státu a musím říct, že jsme eh, těmito daňovými ráji, ráji hodně utrpěli. Tato situace byla umožněna mezinárodním společenstvím, takže je třeba, abychom my jako rozvinuté země bojovali proti daňovým rájům. A já jsem se zabýval tím, co, dělají, co se dělá tedy eh, v mém volebním obvodu. Tam už se o to snaží ale pod tlakem mezinárodního společenství. A já si myslím, že je třeba, abychom takto postupovali i nadále. Eh, komisář má na starosti veřejné finanční prostředky a my musíme zajistit, že tyto peníze nebudou procházet daňovými ráji. Musíme eh, když na jedné straně bojujeme proti daňovým rájům, tak musíme zajistit, aby se do nich peníze od nás nedostávaly nepomáhá celosvětovému společnosti, eh, společenství, když tu jsou ty daňové ráje. Já jsem přesvědčen, že boj proti daňovým eh, rájům je spíše otázkou eh, rozvinutých než rozvojových států. Pokud my budeme ochotni bojovat, tak oni se přidají, ale pokud ne, tak oni těžko budou pokračovat v tomto boji. Já jako komisar chci mm, být velice zodpovědný v této oblasti a jak jen to bude možné, nechci svolovat žádné operace, kde by bylo riziko, že se peníze odstnou v daňových rájích. Máte ještě doplňkovou otázku? Ano. Když hovoříte o rozvojových zemích, které se musí dále ještě snažit, i komise musí se dále snažit vykonat další úsilí. I e, Evropská investiční banka například zpráva z letošního léta e, silně kritizuje pozici Evropské investiční banky, která prohlásila, že zpřísní určitá opatření. Následně. Vy chcete eh, zjistit, zda eh, tato, tato zpřísněná pravidla jsou odpovědající nebo zda je ještě víc, prosím, eh, můžete odpovědět? job, so I'm very much... Už jsem se zabýval toto otázkou i v minulém funkčním období. Je třeba, abychom byli důslední a postupovali dál v tom, co jsme započali. Věřím, že v mnoha případech Eh, se vrátíme k tomu, co je, co je zapotřebí, například boj proti korupci. Teprve teď eh, Teprve teď dokážeme potrestat zemi, která eh, nějakým způsobem postihla mm, rozvojovou zemi. Předám slovo paní Schnieber Jastram. Paní předsedkyně, pane komisaři nebo vlastně pane kandidáte na komisaře. Moje otázky se týkají jak tématu aktivit v azijských státech, především v Číně a v rozvojových zemí. A ráda bych věděla, jak budete zastupovat zájmy Evropské unie v tomto v této konkurenci, jak chcete udržet zdroje, které máme k dispozici a jaké možnosti vidíte ke koordinaci evropských a azijských rozvojových politik. A moje druhá otázka, o které se zde, myslím, ještě vůbec nehovořilo, se týká vzdělávání na základě řečník je přeručen. Pane Bibalksi, máte slovo. Ich glaube, Myslím, že bychom se neměli na Čínu dívat jako na konkurenta v rozvojovém boji, ale musíme postupovat konsekventně. A samozřejmě, že je důležité, abychom zachovali naše principy, ty jsou správné. Naší hlavní úlohou je boj proti chudobě. A to znamená, že chceme vybudovat stabilní státy s dobře rozvinutou ekonomikou. A základem všeho budou lidská práva. Musíme tedy přesvědčit Čínu, že toto je ta správná cesta. Samozřejmě cesta vede eh, spoluprací se Spojenými národy, ale také na základě bilaterálních dohod s Čínou. Myslím, že musíme dát najevo, že máme pravdu v tom, jak postupujeme v rozvojové politice. Druhá otázka. Samozřejmě musíme v Číně vidět potenciál který znamená čerstvé peníze pro infrastruktury v Africe a v jiných rozvojových zemích. Musíme to vnímat jako naději. Můj předchůdce, pan Michel byl v Číně a sám vyzkoušel tuto cestu a já v tom hodlám pokračovat. Čína nám totiž nabízí možnost, ale současně také znamená velký otazník. Neznamená to, že bychom si teď měli říci, nyní budeme konkurenty. Ne, nemusíme dělat to, co Čína dělá dnes. Čína má totiž možnost dělat to vše lépe. Um, thank you. Is there a follow-up question? Děkuji, máte doplňující otázku? Okay. Then... Není tomu tak? Merci, madame la no? Pane Pibalksi, ještě jsme neměli příležitost vyslechnout si eh, souvislost imigrace a rozvoje. Imigrace je velice důležitá pro politiku soudržnosti. Eh, hovořil jste o dohodě s Kotonu. A teď se chci otázat, myslíte si, že co se imigrace týče, je třeba něco změnit eh, v dohodě s Kotonu? Pokud ano, co? Oui, nous essayons dans l'accord de Cotonou ano, v dohodě s Kotonu hledáme nový vzorec, nové řešení imigrace tak, abychom mohli imigranty v našich zemích lépe přijímat. Máme readmisní dohody, já teď nevím přesně, jak se to řekne francouzsky, ale snažíme se teď eh, ještě lépe tuto otázku řešit. Imigrace je podle mne komplexní otázka. Je to boj proti chudobě, současně eh, bychom tak dlouhodobě mohli vyřešit boj eh, s migrací. Na druhé straně třeba dát šanci legálnímu přistěhovalectví. například možnost Afgáncům dát možnost legálně přijít do Francie, studovat či pracovat. U toho si myslím, že je třeba dát šanci legálního přistěhovalectví. Pokud nebude existovat způsob legální imigrace, lidé budou nespokojeni a bude se posilovat nelegální imigrace. A teď k dohodě s Kotonou. Snažíme se v této době najít přesnější Eh, řešení těchto otázek imigrace. Pouvez-vous me rassurer, monsieur sur le fait que... Pane Píbalksi, můžete potvrdit, že navracení imigrantů do země původu nepovede k tomu, že tito lidé zůstanou v transitních zemích, například v Libii, kde nebudou dobře přijati? Jen krátce k mému jménu. Jmenuji se Pie Balks a máme zde ještě jiné jméno Pie Blacks, ale já se jmenuji Pie Balks. Takže nerad bych sebou následujících pět let nesl tuto dualitu týkající se mého jména. Takže k tématu. Samozřejmě, že se snažíme vždy trvat na dodržování lidských práv a tyto readmisní dohody, ty chceme respektovat. To je pozice Evropské unie. A my se musíme postarat o to, aby lidé, kteří se vrací do zemí původu, nebude, nebudou potrestáni. To je stanovisko Evropské unie a na tom trváme. Asocié ACP Union Européenne. Předám slovo eh, delegaci za AKP EU eh, eh, panu Louis Michelovi, který je spolupředsedou. Beaucoup, euh, madame la présidente, monsieur le commissaire désigné, monsieur euh, je dois vous dire que... Děkuji, paní předsedkyně. Pane kandidáte na komisaře, pane Piebalgsi. pozorně jsem poslouchal a měl jsem tu možnost poznat také vašeho předchůdce. Mám ale obavu, že vy se nestanete eh, komisařem pro rozvoj, protože vy jste nám na začátku představil jasné principy, jasné nápady, myšlenky a chybí tam priority, které jsou pro mě důležité. Mám v této souvislosti jednu otázku. Sdílím to, o čem jste hovořil, sdílím skoro stoprocentně vaše postoje. Ale rád bych věděl, co si myslíte o rozpočtové pomoci. To je často velmi sporné téma. Tady v parlamentu všichni vědí, že já jsem zastáncem rozpočtové pomoci, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že rozpočtová pomoc v zásadě vyjádří naši důvěru k partnerům. Rozpočtovou pomocí můžeme pomoci mnoha státům, které to potřebují. Pan Bivalks. Ano. Vím, že rozpočtová pomoc je dnes velkým dílem naší rozvojové pomoci. Již jsem tedy pro rozpočtovou pomoc. Ta nám totiž poskytne více vlastnictví, ownership, jak to zní anglicky. A to je přece to, co chceme. Chceme, aby prostředky dopluly skutečně k zemím, k příjemcům, aby ty země mohly uskutečňovat své politické cíle sami. Jde o posílení těch států jako takových. Ale samozřejmě, co se týče rozpočtové pomoci, nejsme slepí. Máme zde rozbojové cíle tisíciletí a s tím souvisí benchmarking, který nám umožňuje kontrolovat využívání pomoci. Poskytujeme také odvětvovou pomoc v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a tak dále a to je velmi moudré. U rozvojové pomoci samozřejmě potřebujeme dobře vyvinuté indikátory, kterými můžeme měřit výsledky této pomoci. Myslím si, že politiku, kterou zahájila Evropská komise, je velmi efektivní a dobrá, ale současně jsem také připraven zodpovědět všechny otázky, které v této souvislosti budou položeny, tedy v souvislosti s rozpočtovou pomocí. Rozpočtová pomoc nám pomáhá, protože pokud podpoříme ty státy, je to dobré i pro nás. Je to velmi dobrá metoda co se týče střednědobé bilance. Nejde nám o uplatňování sankcí, ale myslím, že když dosáhneme dobrých výsledků, můžeme dosáhnout výsledků i v jiných oblastech. Provozujeme politiku, která nám nabízí velké možnosti. Monsieur Michel. Deux, euh, une Mám euh, dvě otázky které se týkají právě tohoto tématu, který se, se vztahuje k nám všem. Parlament sleduje, zda dohody EPA jsou schvalované paritním parlamentním schromážděním. A teď já se vás chci zeptat, co chcete učinit, aby země, které mají přírodní zdroje, nebyly vykořišťovány subjekty, které nezohledňují základní potřeby o nich zemí a jejich obyvatel. Dohody EPA Eh, mají samozřejmě parlamentní eh, rozměr, který je uveden i v samotném textu dohody, eh, čímž se ovšem neoslabuje spolupráce mezi parlamenty. Co se týče na těch přírodních zdrojů je třeba, abychom podpořili více iniciativ. Jedná se, abychom podporovali těžební průmysl v dané zemi, abychom eh, pomáhali i různými jinými způsoby, ale je třeba najít správnou metodu po každé, jak eh, podpořit tento návrh na mezinárodní úrovni a jak eh, usilovat o dosažení cíle. Máme spoždění, zahájíme tedy čtvrté kolo dotazů, říká paní předsedkyně jako první pan Newton Dunn. Děkuji, pane, paní předsedkyně, a blahopřeji k tomu, že dodržujete Eh, náš program. Pane kandidáte, myslím, že evropská politika rozvojové pomoci je úspěšným eh, tématem a měli bychom na to být hrdi. Všichni. Máte nějakou představu, jak bychom mohli lépe informovat veřejnost Evropské unii, protože veřejnost poskytuje peníze na tuto rozvojovou pomoc a uvědomit eh, občany o tom, co se děje, aby také lépe mohli podpořit, eh, byli ochotnější podpořit naše iniciativy. Pane kandidáte, máte slovo. Well, it's rather complex. No to je dosti obtížná otázka, složitá otázka Eh, poněvadž eh, ano, ono je třeba Evropu komunikovat. My všichni jsme přesvědčeni, že odvádíme dobrou práci, možná to tady si myslí naše rodiny, ale hm, pokud se týče veřejnosti, tak tady nejsme tak úspěšní. Eh, já si myslím, že rozvojová pomoc, toto je úspěch, my jsme jim velice zlepšili, pořád ještě je co zlepšovat, ale patří k hlavním výzvám lidstva. Eh, máme tady dvě věci. Eh, máme jednak eh, takzvané rozvojové dny a během belgického předsednictví to vlastně bylo, to jsme mohli tady hovořit s médií. A potom máme také přednášky, to je ten, ten kapučinský servis. Ale já myslím, že největší šance je na internetu poněvadž to je médium, které nemá národní hranice a to znamená, že má daleko větší dosah. Takže já myslím, že skutečně budu se snažit více komunikovat, o čem je rozvojová politika, na co se vynakládají její prostředky, eh, co vlastně děláme, čeho se snažíme dosáhnout. Takže já si myslím, že právě komunikace, sdělování toho, co děláme, to je snad ta největší výzva. A já si myslím, že eh, veřejná podpora, ta, s tou můžeme počítat tehdy, když veřejnost uvidí, že ty peníze nejsou ztraceny a že mají výsledky. Doplňující otázka. Já souhlasím s tím, že internet je skutečně eh, významný eh, nástroj. Eh, zajímalo by mě, jestli počítáte s něčím jako s Twitterem. V podstatě třeba, když kdekoliv cestujete, tak nám může dávat takové krátké zprávy ve, ve stylu Twitteru. Pan komisař? No, upřímně řečeno, s tímto komunikačním prostředkem nejsem zrovna kamarád. Já tady si vedu blog, ale eh, prostě to eh, eh, tweetování, no to nevím, ale blogování se mě osvědčilo v oblasti energetiky. Je to časově náročné, budu v tom pokračovat, no a pokud se týče toho tweetování, tak nemám s tím zkušenosti, asi bych se na to měl zaměřit. Třeba vás to někdo zasvětí. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče vztahu Evropské unie s oblastmi a zeměmi extraperiferních částí světa, měly by být v určitém časovém rámci zavedeny programy a regionální strategie pro velmi odlehlé části světa? Jaké části rozvojové politiky by pro tyto zámořské oblasti byly důležité? Moje otázka eh, Můžete zaručit efektivní management této oblasti v rámci reorganizace činnosti komise? Pane komisaři, máte čas na odpověď. Eh, vzhledem k tomu, já, já bych eh, s dovolením odpověděl v angličtině, eh, protože ta terminologie, jak si trošku se v tom lépe vyznám. No, tak toto je součást mé práce protože DG Development skutečně musí dbát na to, aby ty výzvy, abychom na ně reagovali, jak se patří. Eh, náš rozpočet není nějak zvlášť velký ve srovnání s jinými rozpočty. To bylo nějakých 286 milionů eur, čili to skutečně nepatří k největším rozpočtům eh, v EU. Já určitě budu chtít plnit eh, všechny naše závazky vůči těmto zemím a teritoriím. Toto je náš závazek a budeme pokračovat v pomoci, v podpoře těchto zemí. Já vám teď neřeknu více detailů, já se eh, seznámuji s těmito zeměmi a eh, já eh, u této kategorie zemí se budu muset tím teprve více seznámit. Je to součas mé práce a budu na tom pokračovat. Doplňující otázka? Ne. Takže pan Berman. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit holandsky. Pane Bíbalksi, je zcela evidentní, že budete ve svém novém úřadě muset bojovat na mnoha frontách. Um, Ale nyní k mé otázce. Financování a přístup k finančním prostředkům. Velký problém v rozvojové politice je přístup k finančním prostředkům pro osoby v chudých zemích. E, problémy mají hlavně ženy a zemědělci. Evropská unie by zde měla provádět mnohem cílevědomější politiku, aby zaručila přístup k finančním prostředkům. A to nejen mikrokredity, ale i jinými prostředky. Jaký názor je váš a co zde zamýšlíte? Pane kandidáte? Eh, obě tyto otázky, eh, genderová i zemědělství, eh, to jsou moje velké priority. A my teď v poločase, v tom poločasovém přeskumu se budeme moci zamyslet nad tím, jak korigovat vývoj dále. Já skutečně potřebuji podpořit tyto dvě dimenze. Já vám teď nedám úplně přesnou odpověď, co budeme dělat, ale určitě jsou to priority. Eh, doplňující otázka, prosím. Pokud eh, eh, nebudeme mít tedy řešení, tak možná bychom se mohli Eh, zmínit o financování zdravotnictví, například AIDS nebo eh, fond pro vakcinaci. Jak, jak vidíte budoucí, budoucí financování v těchto oblastech, pane designovaný komisaři? My eh, nadále financujeme globální fond proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Já myslím, že toto je dobrý počin a budeme zde pokračovat. výzvy jsou de facto eh, vždy výzvy, tedy přímé výzvy i pro jednotlivé fondy, ale eh, jednoduše prostě tak, jestliže naše zapojení do mezinárodního financování eh, bude příslibem lepší účinnosti, no tak bychom se do toho měli pustit, proč ne? ale měli bychom se zaměřovat na to, aby tyto fondy také skládaly své účty a tak dále. E, já myslím, že pokud se týče boje proti AIDS, malárii a tuberkulóze, já myslím, že tady výsledky jsou pouze e, pozitivní. Pan Avstensen, děkuji vám. A budu navazovat na pana Bermana v Africe jsou eh, země, kde až 50 středoškoláček je HIV pozitivních. Eh, my tady hovoříme o podpoře Africe a eh, tedy o našem odhodlání bojovat proti AIDS. V Africe Eh, panuje nebo panovala, panovaly takové eh, podivné deformované názory na AIDS a na lidi, kteří tím to trpí. Čili mě by zajímalo, eh, jak chce dále, co konkrétně tady Evropská unie chce dělat, zejména tady s AIDS a HIV. Možná prostě alternativy k tomu, co jsme viděli dosud. Eh, pane komisaři, designovaný máte slovo. Já si myslím, že eh, nám se podařilo dosáhnout pokroku v boji proti HIV AIDS. Eh, naše programy určitě zareagovaly správně, možná že e, někdy nás za to neměl příliš rád účetní dvůr, který nám vyčítal, že e, možná na to utrácíme příliš mnoho peněz, ale já myslím, že my to zlepšujeme, pokračujeme tady v tom a určitě e, můžeme dále pokračovat v tom v eh, řešení problémů, eh, kterým, eh, kterým čelí lidé, kteří jsou postižení a spousta dalších věcí tady do toho spadá. Čili já myslím, že v podstatě musíme pokračovat v té politice tak, jak byla vypracována. Já myslím, že tam nemusíme nějak dramaticky měnit kurz, prostě soustředit se na to, co jsme dělali dosud a možná dolaďování, ale jinak nic doplňující otázka. Děkuji vám za tuto odpověď. Existuje několik organizací, které eh, pořádají velice konkrétní věci, podnikají konkrétní kroky. Mě by zajímalo, jestli pan komisař eh, si myslí, že by těmto organizacím, které jsou hodně idealistické, mohli, mohl eh, dát nějakou podporu. Ano, já si myslím, že oni eh, tedy odvádějí velice vynikající práci a často v velmi těžkých podmínkách. Já to budu sledovat a eh, nemám nic proti tomu, abychom eh, zesílili podporu pro ně, pokud samozřejmě mm, zůstaneme ve vlastním finančním rámci, poněvadž jinak který by mě účetní dvůr roznesl na kopitech. Čili E, to je v podstatě to jediné, co nás limituje, to je ten finanční rámec, který máme, ale jinak nás skutečně práce těchto organizací zajímá a bude zajímat. Děkuji, pan Neusser. Já Vážený pane Píbalksi, myslím, že pro Evropu není nevýhodou, by nebylo nevýhodou, kdybychom s vysokou pravděpodobností teď měli eh, rozvojového komisaře, který byl dříve zodpovědný za energii. Myslím si, že rozvojové cíle tisíciletí nejsou myslitelné bez řádného zásobování energií. Na pozadí boje s klimatickými změnami se vás ptám, jak chcete v rozvojových zemích podpořit rozvoj alternativních zdrojů a energií? Pane Pibalksi, máte slovo. Myslím si, že tento proces už začal, když jsem byl komisařem pro energii. Samozřejmě, že mám v rozvojových zemích, už jsem ukazoval velký zájem pro vybudování uh, zdrojů uh, eh, obnov, en, alternativních zdrojů energií. Ty země jsou malé, a malé, mají také velký potenciál. Hovořím zde o solární energii a máme zde také větrné turbíny, které mohou vytvořit mnoho energie. Myslím, že musíme tyto projekty, projekty v této oblasti podpořit. Bez zásobování energií není možnost vývoje. Afrika ani jiné rozvojové země bez energie nebudou mít eh, budoucnost. A fosilní zdroje energie jsou čím dál tím dražší. Postavit elektrárnu, eh, která bude závislá na plynu, znamená být více závislý na plynu. Takže myslím si více alternativních zdrojů, to znamená šanci pro rozvojový svět. Proto bych do této oblasti chtěl investovat co nejvíce, pokud to jen bude možné. Samozřejmě, že do této oblasti musíme investovat. Myslím, že energie je důležitým evropským tématem. Ukázalo se, že Číňané do této oblasti investovali mnohé a to je dobře. Naší úlhou zůstává nejen zaručení energetických sítí, ale také nalezení nových energetických trojů. Madame... Paní Teo Charus. You have the floor. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Pibalksi, nepřekvapilo by mi, kdybyste mě mohl také no, odpovědět eh, řecky, ale budu mluvit anglicky. Abychom splnili cíle univerzálního přístupu do roku 2010, abychom pomohli zemím v subsárské Africe, a abychom umožnili lepší přístup ke zdravotní péči. Budete vy jako komisař zajišťovat to, že komise bude nadále silně podporovat globální fond, fond pro eh, vakcinaci a další iniciativy, které jsou zaměřeny na to, aby rozvíjeli takzvanou eh, vertikální infrastrukturu v subsaharské Africe? Děkuji. Pane eh, Kandidáte na komisaře, máte slovo. Ne, opravdu. Řeštinou vás nepřekvapím, eh, protože řeština je pro mě opravdu velmi cizím jazykem, třeba, že jsem v Řecku byl. Eh, ano, já poznám písmenka, ale to je zhruba všechno. Raději odpovím eh, anglicky. Někdy to je těžké, když eh, slyším eh, tlumočení, protože slyším současně jak originál, tak tlumočený projev, takže někdy se mi nedaří odpovídat úplně přesně. Ano, co se týče zdravotní péče, to je jednou z hlavních podmínek i eh, jedním z hlavních úkolů komise. Je to tedy povinnost stavět zdravotní péči vysoko do našich priorit a věnujeme tomuto tématu velkou pozornost. Nejedná se jen o spolupráci s globálními fondy, ale i s našimi vlastními programy. Například v Africe podporujeme projekt tzv. Eh, telemedicíny. To znamená, že lze zavolat specialistu eh, globálním satelitním systémem, který může poradit v daném případě. Snažíme se tedy posílit eh, zdravotnictví v Africe, protože to je jedním z hlavních velkých úkolů eh, rozvojových cílů tisíciletí. A snažíme se, aby tento cíl byl eh, dosažen. Budeme tedy nadále důsledně prosazovat tuto politiku, o tom vás mohu ujistit. Máte doplňující otázku? Jak chcete například předcházet ehm, odchodu mozku ze subsaharské Afriky. Eh, chcete splnit na to cíl roku 2015, který se týká zdravotnictví? Jediný způsob, jak předejít odlivu mozku, je dosáhnout skutečně cílů tisíciletí, protože pokud ta země se nestane lepším místem, tak v ní eh, ti lidé nebudou chtít žít a ti, kteří budou schopni eh, si získat lepší práci, budou chtít pracovat jinde. A proto právě musíme eh, usilovat o úspěchy rozvoje politiky, abychom předcházeli tomuto odlivu mozku i má vlastní země řešit tento problém, protože spousta mladých lidí odchází pracovat někam jinam. A já vždycky doufám, že se situace tak zlepší, že se lidé budou vracet, protože rodná země je tím nejlepším místem, kde člověk může žít, pokud tam jsou tedy uh, dobré podmínky k žití. A zatím se nám toto daří v rozvoje politice. Předsedkyně přerušuje. Přejdeme k dalšímu. E, k dalšímu bodu a to je příspěvek panafrické delegace, kterou reprezentuje pan Michael Galler. Eh, Děkuji vám. Pane komisaři, za naši delegaci, pro naši delegaci je implementace Evropská unie Afrika centrálním bodem spolupráce s našimi kolegy z panafrického parlamentu. Znáte problémy při implementaci prvního akčního plánu s osmi partnerstvími a na konci roku už dojde k dalšímu summitu EU-Afrika. Jakým směrem chcete dále rozvíjet implementaci této strategie abychom dospěli ve všech oblastech ke konkrétním výsledkům. Mohu vycházet z toho, že toto přátelské, tento přátelský postoj k parlamentu bude zachován i při implementaci strategie. To znamená, že budeme účastní trojky, summitů a také, že panafrický parlament dostane 55 milionů eur podporu, tedy bude moci profitovat z této podpory. Pane kandidáte, máte slovo. Ano, je zde určité riziko, když budu souhlasit s tou částkou, ale principiálně ano, samozřejmě budeme nadále podporovat tento panafrický parlament, protože si myslím, že je to velmi dobrá iniciativa. Pokud chceme eh, dospět ke úspěchu, musíme vytvořit demokracii. Myslím si, že strategie je dobře vypracována v tom smyslu, že máme osm strategických partnerství. Uh, v tomto směru musíme pokračovat. Velmi důležité je pro mě energetické partnerství. Dosáhli jsme eh, dobré spolupráce s Africkou unii v této oblasti, ale nesmíme to vzdát ani v budoucnosti. Myslím, že nyní dospějeme ke kritické analýze. Máme za sebou dva roky implementace. Největší obtíž, kterou jsem shledal, je, že nemáme žádný jednotný finanční zdroj. Museli jsme tedy brát prostředky z různých oblastí a potom vždy dospět, je tedy těžké dospět k rozhodnutí nebo k výsledku. Nedosáhli jsme žádných dobrých výsledků, ale myslím, že jsme dosáhli dobrých výsledků a tímto směrem musíme pracovat nadále. Chystáme se na třetí summit EU-Afrika a myslím, že do té doby můžeme vytvořit řadu konkrétních projektů, které se budou týkat například energetických sítí nebo investicí do ochrany klimatu, lesů a tak dále. Myslím si, že máme možnosti vytvořit dobré projekty, ale v současné době musím říci, že musíme pevně nadále pracovat na té dosavadní strategii. Eh, Telička na dotační otázku. Už jste o tom problému poněkud hovořil. S Afrikou zacházíme ve více směrech. Máme zde dohodu Kotonu, máme MP South a potom DCI s Jižní Afrikou. Jak to vidíte v budoucnosti? Dokážete si představit, že tyto různé úrovně budou svedeny dohromady, aby ty prostředky byly k dispozici hromadně a aby ty procesy byly kompatibilní. Vidíte v tom nějakou budoucnost? Pane kandidáte, máte čas na rychlou odpověď. Odpověď. Je to velmi složitá otázka, protože AKP eh, tam ty mají vlastní iniciativy, proto budeme nadále pokročovat v kotonu. Eh, Myslím, že se nám může podařit vytvořit více synergie. Myslím, že nebude existovat jedna strategie pro celou Afriku, tam by bylo ještě mnoho práce. A nyní zahájíme páté kolo dotazů. Slovo má pan Sassoli. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane kandidát na komisaře, hovořilo se o celé řadě témat. Děkuji vám budete se věnovat důležité části naší vnější politiky, eh, důležité součásti naší vnější politiky a proto bych ode vás rád slyšel politické hodnocení. Jaké jsou slabiny eh, Evropské unie, na které se musíme zaměřit ve světle vaší zkušenosti? Pane kandidáte, máte slovo. Uh, Myslím, že je to řada slabin. Myslím, že tou největší, myslím, že už jsme zmínili v úvodu, že někdy máme 28 politik. To znamená 27 členských států plus tedy Evropské společenství, zejména v rozvoje politice. Jsme už vykonali několik kroků k tomu, abychom byli efektivnější, ale je třeba nadále postupovat. Musíme být ještě lepší to znamená, že když se diskutuje s členskými státy, většinou se shodneme na tom, že třeba něco udělat, tedy jde eh, k realizaci, tak všichni řeknou, že něco je jejich priorita. Ale je třeba, abychom zdůraznili ten společný prvek, protože Eh, co se týče všeobecného postoje, tam se shodneme, ale když jde o konkrétní věc, někdy se stáváme sobci. To tež platí i pro mezinárodní otázky. Když se hovoří o mezinárodním eh, vyjednávání, je třeba říct, že nejsme dost flexibilní, jenom my jsme hm, korektní v tom, že máme dohodnutou společn, dohodnuté společné stanovisko ze strany 27 členských států a parlamentu a, a je to navržené komisí. Ale Teď je tu multipolární svět, který je dynamičtější a proto bychom měli být flexibilnější. A já věřím, že Lisabonská smlouva, která nám umožňuje mít předsedu eh, Evropské rady, a taky tu máme úlohu vysoké představitelky paní Ashton, takže toto nám, tyto dvě funkce nám budou umožňovat, abychom byli schopni lépe reagovat a být flexibilnější. Eh, také třeba zvažovat vztahy mezi tím, co je politická potřeba a finanční možností eh, vykonat daný úkol. Někdy nám to trvá příliš dlouho, než se nám podaří plnit to, co jsme si stanovili. Jsou projekty například francouzských nebo britských kolegů, ale, ale ještě to není tak dobré jako například u švédských kolegů. A proto se všichni musíme učit, jak pracovat rychleji a výkonněji. Děkuji, ještě si přejete follow-up? Eh, pane komisaři, voda. Voda je zdroj konfliktů. Víme, že situace se bude zhoršovat. Bude to jedna z vašich priorit? Otázka vody vodních zdrojů. Pane kandidáte na komisaře, nepochybně to je jedna z priorit. Je tu řada výzev. Eh, a nepochybně bude nedostatek vody v některých místech, takže energetika, voda eh, spolu souvisí. Eh, je třeba přemýšlet o řadě projektů, které spolu souvisí. Ve střední Asii je potenciální konflikt mezi zeměmi, které jsou eh, na horní části povodí a na dolní části povodí řek. A proto je třeba se zabývat i vodohospodářskou politikou, protože to je velká výzva, která nás čeká. Děkuji. Slovo má pan Preda. Děkuji, paní předsedkyně. V dotazníku který jste dostal od parlamentu, zazněla otázka týkající se legislativních iniciativ, které jsou nejdůležitější. A vy jste jako prioritu uvedl revizi dohody s Kotony. Moje otázka se týká právě tohoto tématu. Co si slibujete od jednání o druhé revizi dohody, dohody s Kotonem? Rád bych, abyste zdůraznil zejména politický rozměr této dohody. Čili jak to vidíte, tento politický rozměr především. Děkuji, pan designovaný komisaři. Dohoda z Kotony platí až do roku 2020. Byla uzavřena na 20 let. Druhá revize má za úkol tuto dohodu upřesnit, modernizovat, zabývat se otázkami obchodu, migrace a podobně. Znamená to, že chceme vytvářet skutečné partnerství se zeměmi AKT. To je naše očekávání a bude to částečně komplikované, poněvadž také z druhé strany bude vznášena řada otázek, tedy ze strany zemí AKT čekáme, že v polovině roku 2010 tato revidovaná dohoda už bude hotová a já doufám, že parlament, kterým se budeme se vyjádřit k tomuto návrhu dohody, bude s výsledkem našeho jednání spokojen. V současné době probíhají tato jednání a v příštích šesti měsících eh, nás čeká mnoho práce. Pokud se týče dohody s Kotonu, je to, myslím, důležitý prvek v naší struktuře spolupráce a rozvoje, protože tato dohoda se vyvíjela v čase, taktéž podmínky se v čase vyvíjely a vyžaduje se to určitá zlepšení. Já doufám, že do roku 2020 postoupíme vpřed. Teď jde hlavně o vztahy se zeměmi AKT. Je ještě doplňující otázka není, takže pan Tyrolian. Pane komisaři, regionální integrace je jedním z cílů rozvojové pomoci. Je třeba konstatovat, že stále neexistuje skutečná politika zaměřená na tuto konkrétní oblast. Ale naopak eh, se zde vyskytuje mnoho překážek a v průběhu jednání Karifora eh, jsme konstatovali, že specifické zájmy jednotlivých skupin nebyly zohledněné Evropskou unii. Je třeba zohlednit regionální synergie a vytvářet proces toho, jak eh, přistupovat k projektům. Oui, les questions d'intérêt c'est complexe avec les pays. Euh, Tato problematika je velmi složitá. S těmito zeměmi máme dohody o obchodním partnerství. A obě strany jsou s touto spoluprací spokojeny. Za vzdálené země musí být zodpovědná regionální politika. A tyto velmi vzdálené oblasti musí samozřejmě postupovat koherentně a musí být nahlíženy stejně, ale každá země je přece jiná, každá oblast je přece jiná, tam je zaručení té koherence obtížné. v oblasti Karibiku. Tam vše neprobíhá tak ideálně, jak bychom si představovali, to je jasné. A samozřejmě jim musíme ulehčit jejich napojení na zbytek světa. Nyní má slovo pan Kačmarek. Il, il est en remplacement de M. Michel pour la deuxième. Donc. Panie, panie komisarzu, pani przewodnicząca, szanowni państwo, pan mi... Pane designovaný komisaři, pan e, Michel e, se e, chtěl zeptat na ODA. My jsme hovořili s panem Deguchtem na toto téma a on nám řekl, že aby členské země eh, jak si byly podpořeny, mobilizovány, podpořeny k větší eh, aktivitě, je třeba eh, zcela jasně říci, kdo plní a kdo neplní své závazky. Ale jak přísní máme být na členské země? Jak je přesvědčit, že je to nutné udělat? Well, uh, I know that it is not the... Já vím, že to není snadné eh, prostě ukazovat prstem na hříšníky. Některé členské země eh, často touží po naprosto jasných pozicích, jasném vymezení komise. Eh, to je pro nás taky trošku výzva. Jestliže totiž komise nic neříká, tak prostě Ehm, je těžko, těžko přesvědčit eh, voliče, aby poskytovali tyto peníze, nebo že je to tedy správné poskytovat. No, ehm, já vím, že eh, toto je eh, trošku obtížné, trošku ožehavé. My ale každopádně budeme se tímto zabývat, kdo plní, kdo neplní a připravujeme jarní balíček a my tedy zažijeme okamžik pravdy a to bude v září na půdě Spojených národů. A já věřím, že členské země se eh, přihlásí ke svým závazkům. My prostě máme jakési systémy, které členské země, členské zemím které budou důrazně připomínat ty závazky. Mm, členské země jsou si tedy eh, vědomi toho, co by nastalo, kdyby se nám nepodařilo splnit to, co jsme slíbili. Takže prostě to jmenování hříšníků, to je jeden z prostředků, ale možná, že ne ten nejšťastnější. Třeba eh, v oblasti eh, obnovitelných eh, zdrojů bylo to možná těžko rozdělit na jednotlivé české země a přesto české země si vedly dobře. Pan Mitchell? Já bych se chtěl zeptat na toto. Někteří říkají, jestliže tedy nejsme schopni plnit naše závazky v rámci a měli bychom měnit, změnit pravidla. Ale nebezpečí je, že změníme pravidla a zase to nebudeme plnit. Čili eh, můžete říci, že budete trvat tedy na tom cíli 0,7%? Já prostě můžu jenom zopakovat, že členské země řekly, že to bude 0,7 a komise prostě nemůže říct, že to bude méně. Takže 0,7 to je příslip a závazek, no a od toho prostě nelze ustoupit. Eh, pan Kačmarek ještě jednou má slovo. Komisař pochodí z kraju. Eh, pan komisař pochází ze země, které nepatří do skupiny Eh, řekněme, těch nových dárců, tak se tomu někdy říká. Eh, mnohé země střední a východní Evropy eh, prošly velice hlubokou transformací za poslední 20 let a možná, že její zkušenosti by mohly být užitečné v rozvojovém světě. Jak to vidíte vy? Protože my tady skutečně máme tuto zkušenost a je to úspěšná zkušenost, takže možná by to mohlo být užitečné pro rozvojové země máte pravdu. Eh, já myslím, že něco z těch zkušeností by opravdu mohlo být velice užitečných. Spousta věcí nebyla, eh, nebyla jednoduchá, mnohé z toho bylo vysloveně bolestivé, ale výsledky byly dobré. My tedy připravujeme takové kompendium zkušeností novičenských zemí, které mohou být užitečné. Ale já jsem přesvědčen, že čím více zemí se bude zapojovat do této kooperace, eh, tak tím lépe. Že určitě nikdo nemůže eh, třeba Lotyšsko eh, obvinovat z nějakých vedlejších zájmů, například vůči Kongu nebo Angole. My jsme tam nikdy nebyli koloniální mocností, takže toto nepadá v úvahu. Ale v podstatě eh, svět, pokud nebude v pořádku, tak je to tím pádem i nebezpečnější pro nás. Takže toto je náš zájem. Mnoho z naší zkušeností může být užitečných, ale samozřejmě nemůžeme eh, to, co, čím jsme prošli my, tak to jednoduše prostě skopírovat. Eh, rozvoje strategie rozvojových zemí nemohou být úplně obsané, ale skutečně prvky našeho transformačního procesu se tam mohou objevovat. Nemáte žádnou doplňující otázku? Dobře. A teď následuje další Catch the Eye, pětiminutové, takže proces vedání eh, rukou. Jedná se o téma Evropská um, vnější služba. Pan Mitchell? Pan Newton? pane Newton, máte slovo? Mám jednoduchou otázku, pane kandidáte. Už také musíte být eh, unavený. Co skutečně může dopadnout špatně? Čeho se nejvíc bojíte za těch následujících pět let? Monsieur Berman. Well. Pan Berman. Já bych eh, chtěla říct, že největším Eh, eh, rizikem je to, co se týká paní Ashton, protože ona musí eh, pracovat s touto vnější službou, která potřebuje podporu Evropského parlamentu, členských států a partnerů Evropské unie. A to je opravdu tak delikátní úkol. Nesmíte si dovolit žádnou chybu, protože jak uděláte chybu, je to pro vás smrtelné. Skončíte s tím, že prostě tam bude reprezentace Evropské komise, která bude jinak přejmenovaná. Je to tedy obrovská příležitost, ale také obrovský úkol a já přeji um, paní Ešten hodně štěstí. Pan Berman? Ze slyšení e, s paní Eštny jsem úplně nepochopil, kdo bude zodpovědný za plánování a financování DCI. Chcete o tom něco konkrétnějšího říct? Pane Pěbalksi? Well, I would say... Řekl bych, že to spíš ve vytváření politiky zatím. Já vím, že já jsem zodpovědný za plánování obecně, abych vám to tady odpověděl na tomto slyšení. Jsou to velice konkrétní zodpovědnosti pro EDF eh, e a paní Ashton bude zodpovědná za DCI. Takže tak vypadá stávající situace. Ovšem všechno se ještě dotváří za pochodu, takže pořád ještě vytváříme to, jak bude eh, fungovat eh, administrativa eh, té vnější, vnější služby a její interakce s mými službami. Pan Kešman. Uh, Děkuji, pane designovaný komisaři. Vzhledem k tomu, že tady de facto některé generální direktoráty související s zahraniční službou. Eh, tam bude určitý eh, boj o pomoc. Jak zajistíte to, aby se to neoslabovalo celkově? Paní Sargentini, eh, Vy jste řekl, že paní Eštnová bude programovat DCI. Ale mě by zajímalo, jestli jste také bojoval už tady o rozdělení pomoci. Já si myslím, že mezi EDF a DCI už by se nemělo takto bojovat, už by tady nemělo být toto rozdělení. Čili je to vlastně boj, který jste bojoval a nevyhrál. No tak já pořád ještě nejsem komisařem, eh, takže já jsem ještě nemohl nic vyhrát ani prohrát. Ale já si myslím, že bychom se na to měli podívat s obou stran. Jestliže já bych byl zodpovědný za eh, eh, programy eh, na všecko, tak já bych potřeboval ještě speciální kancelář geografickou. A to tež by potřebovala paní Maronka Eštnová. Čili potřebujeme tady tuto paralelní strukturu? Já myslím, že ne. Já myslím, že nejlepší způsob, jak se Eh, s tím vypořádat, je prostě horizontální zodpovědnost a programovací zodpovědnost. A jestliže to programování bude součástí eh, portfolia paní Šnové, já s tím nemám problém. Eh, já jsem také součást sboru, nebo budu součástí sboru komisařů a všechno, co se tam děje, je ve spolupráci. To znamená, pokud já něco budu dělat, tak se to bude týkat jí a naopak. Je to v podstatě, je to spolupráce. V podstatě neměli byste se bát, že snad eh, se oslabí eh, rozvojová dimenze politiky. Eh, možná, že nebezpečí bude eh, v roce 2013, když budeme mít nové výhledy finanční, pak budeme mít dva eh, nástroje a kdo ví, jaké budeme mít peníze. Takže tam tehdy se odehraje velká bitva ale teď prostě vymezování se mezi mní a paní baronku Kašnovou, to opravdu není zas tak velký problém. Další otázka? Paní předsedkyně, na základě těchto dotazů z EPP a sociální demokratů eh, vyplynulo, že toto je pro nás velice důležité téma. A jsme rádi, že s námi o tom chcete diskutovat dál, pokud budete komisařem. Eh, teď nechci hned konkrétní odpověď, ale prosím, je to na paměti, když člen kongresu eh, jede do zahraničí, má tam podporu to znamená, že tedy e, teď by e, komise měla podporovat tu vnější službu. A můžeme tedy mít jistotu, že budeme schopni vykonávat e, naši práci, kterou je třeba vykonat v rozvojovém světě, s touto podporou? Možná nám to nemůžete odpovědět teď, ale prosím mě to na paměti, až nám budete chodit do výboru. Děkuji, pane kandidáte. Mohu vás ujistit, že politika eh, na podporu rozvoje nebude trpět vytvořením vnější služby. Jen tím bude posílena, bude důslednější a bude mít silnější jednotný hlas navenek. Způsoby, jakým bude fungovat vnější služba, ještě nejsou plně rozhodnuty a je to úkol, který leží před námi. Je třeba se připravovat a tato první zpráva bude hotová na jaře. Doufám, že pak budu schopen vám odpovědět na tyto otázky, ale politika, eh, která se týká například eh, mm, dopisu, v němž eh, pan Baroso stanoví tuto misi mm, pro mne, tak opravdu žádná politika nepoškozuje mm, rozvojovou politiku. Každý se ptá, zda se věci zhorší. Ne, nezhorší se. Eh, situace se může jen zlepšit a, pro, a my budeme důslednější v naší činnosti, budeme koherentnější. Já bojuji za princip a v, tom, a v tomto principu vidím, že mm, Evropská unie bude silnější díky vnější službě. Eh, nyní chci poděkovat všem kolegům za položené dotazy a též panu Pibaloksovi za jeho odpovědi. A jak už jsem říkal na začátku tohoto slyšení, tak si vyzvat eh, pana kandidáta na komisaře, pokud si tak přeje, aby učinil krátké konečné prohlášení, které nebude delší než pět eh, minut. A tímto uzavřeme naši schůzi. Paní eh, předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, chtěl bych uzavřít toto slyšení a to lotyšsky, takže teď budete muset využít i sluchátka, protože já využiji příležitost promluvit rodným jazykem. Vispirms es eh, gribētu pateikties par šo iespēju trīs stundu garumā apmainīties viedokļi. Bych vám poděkoval za tuto příležitost k tříhodinovému, eh, k tříhodinové výměně názorů s poslanci Evropského parlamentu. Nebylo eh, to poměrně tak posezení u kávy samozřejmě, ale kdybych se měl stát tedy eh, komisařem zodpovědným za eh, rozvoj, tak by toto slyšení pro mě bylo dobrým základem další práci. Toto slyšení je testem mý schopností a také příležitostí k přemýšlení zdrojem myšlenek pro další práci. Chci vám proto poděkovat za vaše příspěvky, které mne budou pomáhat v mé další práci. Následujících pět let v rozvojové spolupráci bude dobou mnoha příležitostí i výzev. Světový eh, fotbalový šampion v Jižní Africe a příprava eh, olympijských her v Brazílii posílí zájem eh, lidí o problémy rozvojových zemí. A Zejména hlavní problém spočívá v tom, že nemůžeme dovolit, aby stovky milionů lidí trpěly hladem v době, kdy my eh, eh, trpíme přejídáním. A je třeba, abychom dosáhli cílu tisíciletí. To je jediný způsob, jak můžeme položit základy k vykořenění chudoby. Potřebujeme globální spolupráci, abychom dosáhli tohoto cíle, stejně jako v boji proti klimatickým změnám. Evropská unie může ale hrát velice specifickou úlohu. V současné době poskytuje 60 oficiální rozvojové pomoci, ale my víme, že můžeme být mnohem efektivnější. To ale vyžaduje silnější spolupráci mezi Evropským parlamentem, komisí a členskými státy. V roce 2005 jsme se shodli na společném prohlášení, které se e, nazývalo Evropský konsensus pro rozvoj. O pět let později je jasné, že potřebujeme učinit o krok víc. Musíme využít e, ty možnosti, které nám poskytuje Lisabonská smlouva. Chtěl bych vás nyní ujistit, že pokud budu potvrzen do funkce, Budu usilovat o e, tyto zmíně, dosažení těchto zmíněných cílů. Já e, Vím, že se lidé ptali, jak je možné, že člověk, který předtím byl komisařem pro energetiku, teď má být kandidátem na tuto oblast rozvoje a navíc z nového malého členského státu. Já chci ale zdůraznit, e, že Eh, budu mít podporu profesionální služby Evropské komise, která se věnuje eh, profesionálně oblasti rozvoje. A také eh, budu mm, využívat podporu těchto profesionálů z Lotyšska i z nevládních organizací. A také budu moci využít své zkušenosti z oblasti energetiky. Já chci zdůraznit, že jsem ochoten eh, a chci vykonávat co možná nejlepším způsobem eh, tuto funkci. Děkuji vám za pozornost, vážné poslanky a poslanci. Avant de lever la science, je rappelle au coordinateur qu'une réunion des. Než ukončíme tuto schůzi, chci připomenout koordinátorům, že bude eh, následovat hodnocení ze strany koordinátorů ve 20 hodin ASP 1G2. Tímto uzavírám dnešní slyšení a přeji vám všem dobrý večer.